Um, Dobrý den, kolegové. Zahájíme naše jednání. Nejdříve oznámení předsedy. První oznámení. Chci vás informovat o pokračování meziinstitucionálních vyjednávání 3. a 15. září. Náš výbor rozhodl o potvrzení zpravodaje u následujících návrhů legislativy. Za prvé k Europolu. Pan Diaz de Mera převod eh, prostředků pan Kirkhope společně s výborem Econ. Praní špinavých peněz paní Sargentiny společně s výborem Econ. Boj proti podvodům pan López Aguilar. A trialogy budou také brzy potřebovat. Eh, pro tato jednání je třeba podle článku 73 jednacího řádu je třeba, aby náš výbor schválil pro každé legislativní rozhodnutí většinou členů mandát k jednání. A tak to bude tedy potvrzen mandát a složení vyjednávacího týmu a to je také podle článku 73. Proto chci nahrnout, navrhnout zahrnutí dalšího bodu na náš program se stručným úvodem zpravodajů a hlasování o rozhodnutí zahájení jednání u čtyř výše uvedených eh, legislativních návrhů. A navrhuji, aby toto proběhlo dnes eh, v půl šesté. Pokud nejsou námitky, tak je pořád jednání považován za schválený. Nejsou námitky? Myslím, že se všichni probouzejí teprve, takže námitky nejsou. Budeme vždy začínat včas, takže navrhuji abychom do budoucnosti se toho drželi. Kolegové, druhé oznámení se týká jazykového profilu. Chci opět poznamenat, že tlumočení do dánštiny, lotyštiny a chorvačtiny není dostupné během celého jednání a tlumočení do malčtiny bohužel nebude k dispozici dnes od 3 do půl sedmé. Omlouváme se všem dotčeným. Druhý bod je žádost ALDE týkající se Maďarska. Dostal jsem žádost od skupiny ALDE týkající se písemné otázky komisy o údajných útocích na občanské svobody a právní stát v Maďarsku, která byla předložena paní Wikström 23 července spolu s Louis Michelem, Jean-Marie Cavadem, Jean Dupré a Natalie Grisbeck. k tomu, že komise neposkytla písemnou odpověď eh, v šestitýdenní lhůtě podle jednacího řádu podle článku 130 odstavec 4. Rozhodl jsem se předložit eh, tuto záležitost pozornosti výboru. Spojil jsem se s komisí, která se zavázala, že poskytne písemnou odpověď během tohoto týdne. Jak eh, víte, poslední vývoj v Maďarsku byl již eh, předán konferencí předsedů výboru Libe a je již na pořadu jednání koordinátorů, které proběhne zítra. Navrhuji, abychom o obou žádostech jednali na koordinátorech. Takže žádám kolegy, zda souhlasí s mým doporučením. Jsou-li námitky? Nejsou námitky. Kolegové, a nyní některá doporučení koordinátorů. Požádám vás o souhlas. Za prvé, potvrzení zpravodajů podle článku 229 jednacího řádu. Na jednání 15. července koordinátoři výboru Libe se dohodli na dvou zásadách. Za prvé, bývalí zpravodaji, kteří byli znovu zvoleni a jsou stále členy výboru Libe, budou znovu jmenováni a to proběhlo na začátku minulého legislativního období. Za druhé, politické skupiny zachovají zprávy zpravodajů, kteří už nejsou členy výboru Libe a v tomto případě jsou skupiny požádány, aby určili nové zpravodaje co nejdříve. Druhá zásada pro druhé zásady byly jmenovány následující zpravodaje paní Lunaček ze, od Zelených no, ke směrnici o rovném zacházení. A za druhé jmenování zpravodajů o nových návrhů legislativy pan Ochtefeu byl jmenován zpravodajem k, k vytvoření okružních víz a paní Gál byla jmenována zpravodajkou k nařízení, které zakládá Evropa agenturu pro výcvik policejních pracovníků Evropské unie. Nejsou námitky, nejsou připomínky. Děkuji. A nyní bod 3, To již obsahová část našeho pořadu jednání. Chci vyzvat komisi, aby předložila pátou výroční zprávu o imigraci a azyl 2013 a e, noví členové mi sdělili, než se začneme zabývat obsahovou částí, je třeba vysvětlit, co, zde, co se zde děje. Zpráva o situaci azylu byla připravena v červenci a je třeba si ověřit, když dostáváme tuto zprávu, je nejlépe před jednáním. Ta zpráva je k dispozici od července, nám byla předána nyní a je dobré si před vyslechnutím prohlášení komise přečíst tento text, a to říkám zejména novým poslancům a poslankyním. A není vyzvu tedy komisi, aby předložila pátou výroční zprávu o imigraci a azylu. Paní Korado, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré ráno. Stručně uvedu hlavní body naší páté výroční zprávy o imigraci a azylu, která byla schválena již v květnu letošního roku a až dosud jsme neměli možnost ji předložit výboru, takže tak činím dnes. Jak víte, je to zpráva, která poskytuje globální přehled o výsledcích a úspěších v oblasti emigrace a azylu v roce 2013. Tato zpráva pokrývá i otázky související s řízením šengenského systému a vízové problematice. V roce 2013 obecně jsme dosáhli několika úspěchů, pokud jde o dokončení vyjednávání důležitých legislativních návrhů, zejména v oblasti migrace, azylu a Schengenu ale také... To byl rok, kdy jsme zaznamenali nárůst migračních toků obecně a nárůst eh, žádostí o azyl. A také jsme zaznamenali výzvy v oblasti migračních toků do Evropské unie. 3. října 2013, jak víte, došlo k tragickým nálestem na Lampeduze kdy komise následně vytvořila speciální pracovní skupinu pro středozemní moře a byly vytvořeny tedy následné kroky pro různé oblasti, abychom řešili tuto situaci. A jsem přesvědčen, že náš generální ředitel pan Rute měl konkrétní měl názorů od září s tímto výborem co se týče právě této speciální eh, pracovní skupiny pro Středomoří. Ale jsem připravená se vyjádřit k otázkám, pokud budete mít otázky na toto téma. Pokud jde o nelegální migraci, hlavním úspěchem bylo bez pochyby dokončení eh, politických jednání u směrnice o sezónních pracovnicích, která byla schválena oficiálně v roce 2014. Je to významný legislativní návrh, který stanoví společná pravidla, pokud jde o přijímání a práva eh, těchto pracovníků z třetích zemí a také jejich ochranu před vykořišťováním. Krátce předtím, a možná je záhodno aktualizovat informace, o, pokud je o tuto otázku, my jsme dostali také dohody o eh, směrnice o přesunech uvnitř eh, společností pracovníků a to bylo schváleno v, roce 20, v květnu 2013, což je další významná legislativní, další významný legislativní nástroj, který upravuje mobilitu eh, pracovníků uvnitř společností v Evropské unii, zejména eh, tedy odborníků a stážistů. V březnu 2013 komise rovněž předložila nový návrh směrnice o přepracování stávající směrnice o studentech a výzkumnících, abychom usnadnili přijímání těchto kategorií pracovníků a jejich vyhledávání pracovního místa po ukončení studia a interní mobilitu, zejména u těch, kteří využívají Eh, programy mobility EU, jako je Erasmus+, nebo program Marie Curie pro vědce. A tady je také snaha harmonizovat a vytvořit společná pravidla u dalších osob z třetích zemí, kteří zatím nejsou pokryti eh, povinnými pravidly EU, stažisté, kteří jsou placeni neplacení, dobrovolníci, žáci a studenti a, a oper tato jednání budou brzy zahájena, jakmile Rada dokončí svůj společný přístup k tomuto návrhu. A jak víte, parlament schválil eh, v prvním čtení usnesení, které podporuje tento návrh a věříme, že budeme moci brzy pokračovat. V prosinci 2013 eh, směrnice o jednotném povolení vstoupí v platnost a trans- lhuta pro transplantaci již vypršel a je to důležitá legislativní součást, která usnadňuje vytváření práv pro osoby z třetích zemí, pokud jde o e, legální pobyty za účelem práce. Netýká se to některých dalších směrnic, o kterých jsme hovořili, například směrnic o sezónních dělnicích. Pokud jde o sledování stávající legislativy, to vedlo mimo jiné ke schválení v roce 2013 pokynů pro směrnici o sjednocení rodin, která kodifikuje judikaturu Soudního dvora EU do jisté míry a poskytuje také pokyny, pokud jde o interpretaci této směrnice. Rovněž jsme pokračovali ve snaze o integraci. Jak víte, EU nemá pravomoc pro harmonizaci legislativy na národní úrovni, ale pokračovali jsme naše podpůrné a motivační kroky pro akce členských států, pokud je o financování několika projektů skrze Evropský integrační fond. Pokračovali jsme v práci na ukazatelech pro, pro integraci a skrze síť národních kontaktních míst pro integraci a naše internetové stránky. Chtěl bych také zdůraznit, že v roce 2013 eh, komise eh, vynaložila zvláštní úsilí, aby zahrnula mm, doporučení pro migraci do rámce evropského semestru, kde pro některé členské státy jsme skutečně zacili zvláštní doporučení pro lepší integraci občanů třetích zemí, zejména pokud jde o integraci na trhu práce. A to je věc, kterou chceme, ve které chceme pokračovat i do budoucnosti. Pokud jde o azyl a mezinárodní ochranu, hlavní úspěchy byly uzavření jednání po několika letech, pokud jde o balíček návrhu pro přepracovanou dublinskou směrnici a směrnici o přijímání azylantů abychom byli schopni aktualizovat současný evropský systém přijímání žadatelů o azyl a mohl být tento systém efektivně využíván. Nebudu zmiňovat eh, operační stránky těchto aktivit, protože pan Viser se tím bude zabývat po tomto bodu. A jsem přesvědčena, že poskytne veškeré podrobnosti. Co se týče nelegální migrace, Nové dohody byly podepsány, readmisní dohody, které byly podepsány s některými třetími zeměmi, zejména s Kapfreckým ostrovem, Tureckem a Arménií. Dále, nadále sledujeme implementaci členských států návratové směrnice a v roce 2013, na začátku 2013 komise schválila sdělení o návratu, které informuje o naplňování směrnice a také stanoví další cíle v oblasti návratu a současně připravujeme man, manuál pro návrat. Nadále sledujeme sledování směrnice o sankcích pro zaměstnavatele. Velmi důležitá směrnice, která se týká e, sankce pro zaměstnávání nelegálně pobývajících cizinců, migrantů. A také jsme přes české státy, aby informovali o inspekcích a vyhodnocení rizika. A dostali jsme inspekční zprávy ze všech členských států, které jsou nyní vyhodnocovány. Pokud jde o zprávu hranic, tlak je vysoký na všech vnějších hranicích Evropské unie. Frontex pokračuje ve své činnosti, provádí společné operace na vnějších hranicích a nařízení, které upravuje Eurosur, tedy Evropský systém dohledu na hranicích, vstoupil v platnost eh, v prosinci 2013 a napomůže zjišťování a zabraňování eh, kriminality na hranicích a přispěje také k dohledu na hranicích a k lepším záchranným operacím na moři. Je také důležité, že v roce 2013 jsme zaznamenali dohodu po obtížných vyjednáváních u řízení šengenského systému a příslušného nařízení, které eh, vytváří nový šengenský monitorovací systém, který se v současné době realizuje. Také v únoru 2013 byl uveden balíček pro inteligentní hranice, kdy dochází k registraci na hranicích a registraci při vstupu. Došlo také k dohodě v roce 2013 o revidovaném me- mechanismu reciprocity a novém systému přerušení eh, vízové povinnosti. Komise zahájila v roce 2013 také eh, předkládání návrhu pro přepracování šengenského vízového kodexu. Pokud jde o mezinárodní rozměr, velmi stručně, jak víte, rámec pro vnější vztahy v oblasti migrace je tzv. globální přístup k mobilitě a migraci, což je rámec pro kroky v této oblasti. A tyto kroky pokračovaly v tomto kontextu a tady bych chtěla zejména zdůraznit partnerství pro mobilitu, která byla podepsána s Azerbajdžánem a Marokem v roce 2013 a také pro úplnost bych zmínila toto partnerství podepsáno s Tuniskem v roce, na začátku roku 2014. Také bych chtěla zmínit, eh, pokud jde o rozvoj a migraci, dialog OSN na vysoké úrovni pro migraci a rozvoj, který proběhl v, v říjnu 2013, ke kterému přispěla Evropská unie a zejména Evropská komise schválila sdělení o maximalizaci dopadu migrace, což přispělo k naší práci. A nyní otázky migrace jsou plně začleněny do, rozvoje, do programu rozvoje po roce 2015. Závěrem důležitý bod. V roce 2013 jsme zaznamenali také politickou dohodu dosaženou k novému víceletému finančnímu rámci, zejména vytvoření nového azylového a integračního fondu spolu s novým fondem pro vnitřní bezpečnost, což bylo oficiálně schváleno na začátku roku 2014, což je globálnější finanční nástroj, který pokrývá všechny oblasti migrace, azylu, návratu a integrace. To jsou hlavní body a všechny podrobnosti jsou ve zprávě a v doprovodných dokumentech které obsahují i podrobnější vysvětlení pokroku na úrovni EU i na národní úrovni a také statistická příloha, kde jsou další podrobnosti. Děkuji vám a jsem připraven odpovědět vaše otázky. Thanks, Ms. Corrado. Um... Děkujeme, paní Corrado. Vy jste se zabývala jak azylem, tak migrací. Nevím, jestli Steven Ryan chce něco dodat. Nemusíte. Já si myslím, že se také zabýváte azylem, ale ptám se, jestli chce Steven něco dodat pouze pokud by byly otázky směřované přímo k tomuto tématu. Dobře, eh, my se budeme eh, zaměřovat spíše na migraci, což je v pořádku. Já si myslím, že můžeme hovořit hodně i o azylu, ale nepochybně, pokud si kolegové přečetli tu zprávu, tak se mohou ptát a Steven Ryan také může odpovídat na dotazy týkající se azylu. To znamená, že já v tuto chvíli zahajuji diskuzi. Vidíte, že v roce 2013 bylo, byla odvedena e, závažná práce v obou oblastech, jak v oblasti azylu, tak v oblasti migrace. To znamená, že e, zahajuje diskuzi, máme poměrně hodně času, to znamená, že můžete předkládat dotazy, můžete e, předkládat komentáře. Nejprve paní Sipel. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit německy. Myslím si, že je zcela jasné, že alespoň nejpozději od událostí v Iráku a Sýrii, že v dohledné době se navýší počet uprchlíků, zejména těch, kteří skutečně mají na rok na azyl v Evropské unii. Ráda bych položila otázku, která se ale týká zcela jiné oblasti. A totiž chci se zeptat něco na legální migraci. Kolegy z komise tady jmenoval několik aspektů, například šlo o směrnici o sezónních pracovnících. Já bych ráda věděla, zda komise připravuje další možnosti legálního přistěhovalectví, zda je zvažuje. A zejména by mě zajímalo, já jsem bohužel si nemohla pročíst celou zprávu, takže nevím, zda je to v ní obsaženo. Zajímalo by mne, zda bylo přehodnoceno, aby, zda v té velké skupině těch lidí, kteří si přejí přijít do Evropy a kteří jistě ne všichni dostanou přiznáno právo na azyl, do jaké míry tito lidé vůbec vědí, že existuje, existují jiné legální cesty do Evropy. A Eh, má komise v plánu eh, nějakým způsobem tyto osoby informovat, tak aby věděli, že tedy existují legální cesty a dále se chci zeptat, do jaké míry chceme, či můžeme otevřít další jiné dodatečné legální cesty pro přistěhovalectví. Já si myslím, že paní Korado eh, zmínila směrnici o studentech a výzkumnících, ale určitě eh, můžeme o tom potom hovořit v rámci odpovědi. Eh, děkuji, pane předsedo. S ohledem na prezentaci, kterou si vyslechneme později, se nechci v tuto chvíli ptát na standardy, pokud jde o přijímání žadatelů o, ade, o azyl čl, ve členských státech. To je věc, která mě velmi znepokojuje, především pokud jde o určité členské státy, ale zeptám se na to později. Pokud jde o tuto záležitost, tak ano, ta zpráva byla k dispozici poměrně dlouho. Mám, uh, nemám pochybnosti, že to všichni přes letní přestávku přečetli, ale uh, Rád bych to schrnul. Jsou tu schrnuty určité věci, které mě velmi znepokojují. Je tu odkaz na katastrofu na Lampeduze. Píše se tu, že se e, ta katastrofa neodehrála v legislativním váku, ale při vší úctě vůči komisi mám pocit, že tu určité vákuum je. A sice politika, kterou zastáváme, pokud jde o ty státy nebo ty osoby, ty organizace, které zodpovídají za velkou část migrantů, kteří směřují do Evropy. Eh, většinou s, fa- eh, s falešným očekáváním. Není to tak, že by se eh, dostávali do Evropy a chtěli následně dobrovolně požádat o azyl. Já si myslím, že tyto země by měly být povolány k zodpovědnosti. Jsou to ty země, které umožní svým občanům většinou těm, kteří eh, páchají tedy trestné činy a kteří z nich vylákají peníze tím, že, jí slibují, že jim slibují, že se dostanou do Evropy. Některé tyto země získávají prostředky z Evropy, ať už přímo nebo nepřímo, v rámci různých systémů, režimu. A já si myslím, že to bychom měli revidovat, protože to těm zemím nesmí projít. A za druhé, já samozřejmě chápu a naprosto uznávám prostředky adekvátně vynaložené na Frontex, eh, prostředky vynaložené eh, na pomoc státům, které v tuto chvíli nesou největší zátěž, ale eh, dnes by se tedy měli, mělo v Hágu o tom diskutovat. V každém případě musíme učinit více proto, abychom řešili uh, mezinárodní trestnou činnost, která vlastně vede k takovéto situaci. Už končím, ale ještě řeknu, že nikdy nesmíme zapomínat na to, že se jedná o záležitost, která je nadmíru citlivá. A to především pro určité členské státy. E, musím říci, že je to jakýsi politický dynamit, protože politici musí e, se zodpovídat těm, které zastupují a ti, kteř, kteř, které zastupují, nemají pocit, že jednají politici zodpovědně. Zpráva hovoří o tom, že roste počet lidí, kteří směřují do Evropské unie. Uh, Zpráva hovoří o tom, že také roste počet lidí, kteří zemřou v důsledku toho, že se zoufale snaží dostat do Evropské unie a ať už se ve Frontexu děje cokoliv, ať už po- poskytujeme jakoukoliv humanitární pomoc, někdo zkrátka zodpovídá za utrpení těchto lidí a já se domnívám, pane předsedo, že to je e, komise a evropské organizace a že by tady e, měli, že bychom tomu měli Mm, připisovat větší váhu. Samozřejmě, že můžeme říci, že učiníme všechno, co je v našich silách pro to, abychom eh, tyto lidi integrovali, ale samozřejmě, že se musíme zabývat i tím, o jaké kategorie lidí se jedná, ale také eh, tím, kteří eh, lidé páchající trestné činy je sem přivádějí a ve kterých členských státech. V 21. století je e, všechno sofistikováno, všechno je na velmi vysoké úrovni. Máme naše, všichni máme počítač, e, každý má účet na e, Twitteru, používáme sociální média ale zároveň je to tak, že stále ještě velmi trpí děti a tolerujeme nemorální chování vůči dětem, protože děti jsou často využívány v rámci trestné činnosti. Často eh, je to tak, že eh, je to taková záminka, aby se mohli eh, sem dostat další eh, členové rodiny, ale musíme si uvědomit, že děti se dostávají do velmi nebezpečných situací a pokud jde o mě, tak si myslím, že jsme ještě nezačali řešit takovéto věci a měli bychom tomu zabránit, protože něco takového by se v 21. století zkrátka dít nemělo, protože jsme velmi rozvinutí a z toho bychom měli vycházet. Děkuji. E, nyní má slovo pan Jdemiller. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se k tomu také vyjádřil, ale v maďarštině, pokud můžu. E, ano, musím říci, že ta zpráva je velmi důležitá, klíčová. Na druhou stranu se domnívám, že poměrně často nejsme eh, dostatečně kritičtí a že nemáme do, do, eh, dostatečně diferencované postoje. A platí to o to víc, když hovoříme o Maďarsku. Myslím si totiž, že politika týkající se azylu v Maďarsku je velmi restriktivní, je dokonce restriktivnější než všude jinde v Evropě, alespoň pokud to mohu říct za sebe, bez jakéhokoliv přehánění můžeme říci, že eh, v Maďarsku ne, nefunguje systém azylu. Není to funkční systém azylu. To konec konců konstatovalo i několik mezinárodních organizací. Eh, lidé v Maďarsku žijí za nehumánních podmínek a v roce 2013 bylo Eh, poskytnuto pouze 57 eh, azylů, případů azylů. Na druhé straně můžeme konstatovat, že určité organizace se nachází ve velmi obtížné situaci, například o Helsinský výbor, protože stát je omezuje v jejich aktivitě, omezuje jejich manévrovací prostor. Eh, vláda je se, se je snaží zatlačit do pozadí. Já si zkrátka myslím, že je to nepřijatelné. Je nepřijatelné, aby premiér jedné ze zemí Evropské unie, konkrétně tedy maďarský premiér, něco takového připustil. Vypadá to, že tedy Maďarsko zastává politiku, která migraci znemožňuje. Eh, Barmier řekl, že Maďarsko je z kulturního hlediska homogenní země. A že tedy nepřipustí, aby se to změnilo nebo zlehčilo na základě migrace. Já bych se tady eh, chtěl zeptat eh, komise, co plánuje tváří v tvář této velmi restriktivní politice, jaká je reakce komise na to a jaké možnosti máme k dispozici. Jak můžeme působit tlak na takto restriktivní politiku. Děkuji, Petře. A nyní pan Kýrkos, Kyrio Kýrkos. Ευχαριστούμε για τη σημερινή σημαντική παρουσίαση. Εκθέσεις αυτή... Děkuji za výklad eh, k tomuto důležitému nástroji a také vidíme slabiny příslušných nařízení směrnic, které se týkají azylu a migrace. Země jihu Evropy jsou vystaveny eh, většímu migračnímu tlaku a od eh, přípravy této zprávy ty podmínky jsou stále výbušnější. Jde o přístup a jde o slabinu v tomto přístupu, která ohrožuje eh, lidské životy. A naše odpovědnost musí jít ruku v ruce se solidaritou. A všechny členské státy musí být podpořeny evropským mechanismem, který se bude opírat o objektivní kritéria. Vyvstává otázka týkající se vašeho úvodu pokud jde o zacházení s legálními migranty. Máte připravený akční plán? A druhá otázka. Dohody s Tureckem. Řecko podepsalo takovou bilaterální dohodu s Tureckem a 115 tisíc žádostí ze strany Řecka a 4 tisíce odpovědí ze strany Turecka. V našem sousedství se dělá něco pro budoucnost a nebude to realizováno. Tak jako v sousedství Evropské unie je ta situace stále horší. Jak chcete čelit tomuto problému? Děkuji mnohokrát. Máme velmi dlouhý seznam řečníků a toto je skutečně přelitost k takové volné diskusi o azylu a migraci, tak poprosím kolegy, aby se drželi jedné minuty řečnické doby, abychom mohli pokračovat. Další je paní Veržia. Je mi líto, že připomínáte řečnickou dobu ve chvíli, když se ujímá slova někdo z mé politické skupiny. Ale chci říci, že eh, předložení této zprávy je důležitou věcí, protože vlastně nás vrací k realitě čísel. A když eh, můžete mluvit déle než jednu minutu, byla to jenom taková e, chyba a já dělám spoustu chyb, říká pan předseda. A e, čtu si tady bez brýlí, prosím, klidně můžete mluvit dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se zhrnout myšlenky, ale tady už jsem přišla o jednu minutu. Já jsem říkala, že tato zpráva vždy umožní e, se vrátit skrze čísla k realitě a zasadit eh, migraci k EU do rámce celosvětové migrace. Evropská unie není zaplavena migranty a je, drží se v číslech světové migrace, to je třeba upřesnit. Druhá věc, která věci uvádí do kontextu. Většina migrace se týká velkých členských států, které jsou nejvíce zalidněné a i to je třeba relativizovat pokud jsem našla správná čísla, tak těch pět největších, nejlidnatějších eh, členských států soustředuje 77% migrantů, takže eh, tady vlastně můžeme relativizovat, co se děje jinde, v jiných členských státech. Víme všichni, že migrační tlak, když se mi nelíbí tento pojem, přímo vyplývá z toho, co se odehrává v jiných zemích. V roce 2011 to byly Tunisané, kteří zaplavovali Evropu. Víme, jaká je situace dnes. Bohužel dnes jsou to Syřané, kteří představují hlavní část osob, které přijíždějí na území Unie. A stačí, a omlouvám se za trochu nechutné srovnání, a podívejme se na eh, ty, kteří umírají ve Středomoří. Jsou to Somálci, Eritřan, eh, lidé z Eritreje a ze Sýrie. A Vidíme, co se děje v těchto zemích. Já jsem se včera setkala s Evropskou platformou pro uprchlíky a musím se přiznat, že i když se zabývám touto problematikou, byla jsem zděšena tím, co nám sdělili o situaci, situaci celé řady lidí, tedy migranti v retenčních střediscích a ty státy, které jsem eh, vymenovala, tak tam jde zejména o žadatele o azyl, kteří jsou v retenčních zařízeních, jejich žádosti jsou špatně projednávány a byla jsem zděšena také tím, co nám říkali o postavení lidí, kteří mají již statut uprchlíka uvnitř Evropské unie. A tady se připojuji k tomu, co řekl maďarský kolega skutečně Evropská platforma nás upozornila na to, co se děje v Maďarsku, přičemž počet migrantů v Maďarsku je směšný oproti tomu, co se děje v některých jiných zemích. Já bych uvítala skutečnou bilanci toho, co se děje a abychom získali skutečné srovnání o postavení um, uprchlíků v Evropské unii, protože některé jevy jsou nepřípustné, nepřijatelné pro žadatele o azyl, nepřijatelné pro osoby, které se těší mezinárodní ochraně uvnitř Evropské unie. A také hovoříme o dohodách o mobilitě. Já vidím, jaká je bilance těchto dohod, pokud je o readmisi, ale nevidím bilanci když zabýváme takzvanou nepovinnou částí, která by měla být příznivá pro občany třetích zemí. A měli bychom takto vidět, jak usnadnit legální migraci. A tady bych uvítala skutečně seriózní bilanci toho, co se děje s Tuniskem a s Tureckem. Protože v obou případech existují dohody. A zopakuji, já jsem velmi znepokojená tím, co se děje pokud jde o Eritrejce. Všechny nevládní organizace nás upozorňují na počet Eritrejců, kteří se chtějí dostat do Evropy. A nestaráme se o to dost. Já už končím, pane předsedo. Nestaráme se dost o situaci v Eritreji. Je to země, kde, kde jsme se situaci nikdy nezabývali a stav je tam dramatický. Je to skutečně jedno velké vězení a není divu, že se Eritrejci snaží dostat do Evropské unie. Musíme se tím zabývat. A já se omlouvám za to, že jsem překročil řečnickou dobu. Not at all. Thank you very much. Vůbec ne, děkuji. A nyní pan Mir. Mr. Pan Mayer, omlouvám se. Pan Mayer. Mevrouw, eh, voorzitter. Já jsem žena, pane předsedo, takže paní Mayer. Omlouvám se, paní Majer. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Tlak na naše vnější hranice roste. Počty migrantů jsou eh, stále větší a to vede k, k tragédiím, ke kterým tu dochází. Ráda bych se zeptala, jestli evropská migrační politika má nějaký magnetický e- efekt, to znamená, že přitahuje migranty, stále více migrantů. Thank you very much. Was... Děkuji. Děkuji vám za upozornění a nyní a paní Stevens za ECR. Děkuji, pane předsedo. I já budu velmi stručná, protože celá řada kolegů přede mnou toho hodně řekla. Situace uprchlíků je hrozná. Musíme si zároveň uvědomit, že Evropa nemůže vyřešit všechny problémy v určitých částech světa. Nemáme zkrátka k dispozici řešení. Myslím si, že musíme zůstat realističtí. Kromě toho bych ráda položila komisi několik otázek. Já jsem tu zprávu viděla, ráda bych komisi za tuto výroční zprávu poděkovala, protože je to zpráva velmi zajímavá. Pokud se podíváte na její obsah, tak zjistíte, že v Evropě jsou přidělovány modré karty, které mají přitáhnout kvalifikované pracovníky, protože těch má Evropa nedostatek. Nicméně počet těch modrých karet je poměrně nízký, to znamená, že jsem se chtěla zeptat, jestli komise počítá s tím, že by eh, odstranila překážky pro přístup nebo pro eh, vstup těchto vysoce kvalifikovaných pracovníků do Evropy, tak abychom mohli vydávat více modrých karet. Kromě toho jsem se v té zprávě dočetla, že existuje pracovní skupina pro Středomoří, TFM, která ohlásila nejrůznější opatření. Ráda bych se zeptala, která z těchto opatření již byla přijata, jestli se vůbec něco hmatatelného stalo, jestli tu jsou nějaké jasné výsledky, pokud jde o tato prioritní opatření. A kromě toho bych se ráda zeptala komise na nedávnou dohodu s, uzavřenou s Arménií, s Kapverdami a s Tureckem. Nevím, jestli jsou tu ještě další readmisní dohody, které se připravují. tak abychom mohli omezit množství nelegálních migrantů. Děkuji eh, paní Stevens a nyní má slovo paní Lambertčí. Uh, thank you and, and thank you for the... Děkuji, děkuji za zprávu. Mám řadu otázek. Nevím, zda komise chce komentovat to, co se ukazuje jako trend, pokud jde o využívání statutu uprchlíku, pokud ne, bez srovnání s takzvanou subsidiární ochranou v členských státech. Tím se budeme zabývat u přepracované směrnice v některých členských státech se, jde, se jedná skutečně o subsidiární ochranu jako o náhradní řešení. A mě by zajímalo, zda to chce komise nějak komentovat. Za druhé zpráva hovoří o použití zadržení a vazba na e, přístup k právní pomoci. A samozřejmě v těchto zařízeních je ta situace mnohem horší a je možné spochybnit, zda eh, by bylo, byl takový vysoký počet eh, tedy odvolání, kde by byl přístup k právní pomoci. A pokud jde o doporučení v rámci evropského semestru a eh, národních zpráv, můžete nás informovat o mechanismu, protože jedna z obav, kterou jsme slyšeli u sociálního rozměru, je, že ne, neexistuje konzistentnost u přístupu v jednotlivých členských státech. Některé členské státy mají podniknout kroky v určité oblasti a jiné členské státy, kde je také problém, žádná taková žádnost není, takže jakým způsobem je řešena konzistentnost u toho přístupu. Konečně jedna z oblastí, která se objevila, pokud jde o migraci a souvisí také s tím, co říkal pan Stevens. Pokud jde o uznávání kvalifikace u osob, které přicházejí ze zemí mimo Evropské unie, víme, slyšeli jsme, že ve Stockholmu jsou nejkvalifikovanější taxikáři na světě a možná to je někde jinde, ale došlo k pokroku v této oblasti, to bylo skutečně užitečné, děkuji. Děkuji, Jean paní Revo Bonifa. Merci. Děkuji. V tomto sdělení je třeba konstatovat, že právo žadatelů o azyl a migrantů eh, jsou posílena v Evropské unii, ale nezdá se, jak uvádí komise ve svých závěrech, že by migrace byla, cituji, správně řízena. Tragédie na moři se množí a Evropa nevyvodila závěry z dramatu v Lampeduze a sotva je schopna vytvořit efektivní akce pro migranty a žadatele o azyl, kteří překračují středozemní moře na základě skutečné solidarity mezi členskými státy. Komise eh, představuje alarmující zprávu, pokud jde o pomoc Syřanům. Ještě jednou Evropa není schopna přijmout Syřany a poskytnout jim dostatečnou pomoc. A podobně E, různá opatření se připravují pro humánější přijímání žadatelů o azyl. Evropský rozpočet věnovaný azylu je velmi nízký oproti rozpočtu pro ochranu vnější hranic. Jak vytvořit efektivní politiku azylu, když je rozpočet v tomto směru nedostatečný? Jak vytvářet evropskou akci pro záchranu migrantů na moři, když politická vůle většiny členských států vlastně neexistuje? Je třeba, aby Evropa byla ambicioznější, pokud je o azyl a migraci. Musí posílit svůj rozpočet pro přijímání migrantů a žadatelů o azyl, aby je byla schopna lépe přijímat. Bojovat s nelegální migrací je priorita ve spolupráci s zeměmi, odkud probíhá migrace. Je třeba spolupracovat se třetími zeměmi, jak si přeje komise, ale také je třeba pomáhat těmto zemím, aby se rozvinuly. A proto musí mít Evropská unie více ambicí. Děkuji vám. Thank you. The next is Mrs. Spinelli. Děkuji a nyní paní Spinelli. Děkuji. Děkuji. Děkuji za zprávu. Byla ta zpráva je skutečně velice zajímavá. Problémy jsou stále naléhavější, zejména v důsledku války v Iráku a války proti IS. Z tohoto důvodu je nutné, abychom ty problémy neprodleně řešili. Já bych tady nanesla několik problémů. Vzájemné uznávání statutu uprchlíka stále ještě neexistuje. Co máte v plánu pro to, aby byl vytvořen takovýto společný status? co plánujete proto, abyste změnili nezájem mnoha členských států o navráci, navracování uprchlíků. A dále na straně 7 vaší zprávy eh, se tvrdí, že v mnoha členských státech, zejména v Maďarsku, panuje nezájem, dále, že je nedořešená úloha Frontexu, také to, kdo zaplatí odpovídající náklady, které takto vznikají. Dále se tam tvrdí, že organizovaný zločin má čím dál tím větší prostor. Já nestílím optimismus ohledem na um, přesouvání uprchlíků v Evropě. V roce 2013 bylo přesunuto v rámci Evropy 15 tisíc uprchlíků, ale existovalo zde 300 tisíc takovýchto žádostí. Děkuji. Děkuji a nyní pan Korao. Grazie. Grazie, presidente. Bene, allora. Děkuji, pane předsedo. Prohlédli jsme si výroční zprávu o azylu v Evropské unii a zdá se, že došlo k mnoha pokrokům ve srovnání s minulostí. Toto je mé první legislativní volební období v parlamentu, takže nevím, jak to vypadalo v minulosti, ale myslím si, že i nadále v souvislosti s azylem v Evropě přetrvává celá řada problémů. Například, podle mého názoru, by měly být změněny, změněna pravidla pro příslušný stát, který zpracovává žádosti. Dále bych chtěl něco podotknout o solidaritě mezi členskými státy. Podle mne existuje příliš malá solidarita s státy, které čelí velkému přívlahu žádostí o azyl. Například jde o Itálii, kde migrační toky eh, se zvýšily a posílily skutečně obrovskou měrou, zejména po té, co v oblasti Středomoří vypukly války. Co se týče běžného přistěhovalectví, to je jistě horizontální problém. Netýká se to pouze našeho výboru, je to citlivá zahraničně politická otázka, která souvisí zejména s tím velkým počtem válek, které probíhají ve Středomoří a na Blízkém východě. Co se týče počtu modré karty, zde mám pocit, že se ten koncept příliš neprosadil. Pravděpodobně jsou kritéria příliš přísná a příliš komplexní. Je třeba, abychom je, tato kritéria pro legální přistěhovalce zjednodušili. A nyní Frontex. Zde stále panuje nejistota ohledně oblasti kompetencí, které Frontex má. A jak to vypadá v Itálii s Mare Nostrum? jak to vypadá se záchrannými akcemi na volném moři. Zdá se, že je čím dál tím obtížnější zachraňovat lidi na volném moři. Děkuji. Já pomalu uzavřu seznam řečníků, to znamená, pokud se chce ještě někdo přihlásit o slovo, přihlaste se prosím nyní. Dobře, nikdo uh, už se přihlásit nechce, nyní má slovo paní Meclo, prosím. Děkuji. Ráda bych eh, řekla eh, jednu konkrétní věc týkající se přemístění. Jediný odkaz je na stránce 7 a je to, jsou tu o tom čtyři řádky. Eh, ráda bych připomněla, že minulý rok se poslanci, mm, že poslanci žádali o podrobnou diskuzi o těchto pilotních projektech, které začaly na Maltě. Paní komisařka Malstromová přišla do parlamentu a řekla, že členské státy o takovéto záležitosti diskutovat nechtějí, eh, což bylo neočekávané. A proto bych se Myslím si, že, to tedy bylo neočekávané. Na tak eh, důležité schůzi bychom my jako parlament měli mít více informací. Měli bychom vědět, jaké plány, kamis, plány komise má na všech úrovních, tak abychom mohli pokračovat v těchto diskuzích eh, ve všech institucích. Protože pro země, jako je Malta, je eh, tento koncept velmi důležitý, je to důležité pro naše občany. Proto eh, bych byla ráda, kdyby ta diskuze přinesla nějaké řešení. Vypadá to tak, že členské státy a komise nejsou ochotny o tomto tématu diskutovat. Vypadá to, že eh, o tom chtějí diskutovat pouze eh, poslanci parlamentu a to samozřejmě ukáž, ukazuje, jaká solidarita v evropských zemích vládne. Děkuji a nyní paní Augustemera. Mm, gracias, señor presidente. Pan Díaz Zemera. Děkuji, pane předsedo. podle toho, kdo si bude pročítat tuto zprávu, tak podle toho bude vypadat hodnocení této zprávy. Podle mne je ta zpráva důležitá, zajímavá, ale není úplná a byla zpracována velice konvenčním způsobem. Věnuje se tady v 11 bodech k migraci a azylu. Nechci zde opakovat to, co již řekli mi předřečníci, ale rád bych zde nadlesl několik poznámek. A Roberta to právě zmiňovala. Je to otázka přemysťování. A sdílené solidarity. Zejména pokud pomyslím na menší země, které e, čelí silnému azylnímu migračnímu tlaku. Stílená solidarita to není něco, co můžeme popsat v sedmi řádkách. A co se týče těch center, zde si myslím, že to je legislativní nástroj a zde by se měli věnovat normán a v směrnici o navracování osob se nehovoří pouze o přijímacích centrech, respektive o všech se hovoří, ale nehovoří se o respektu, který by měl zde panovat vůči těm osobám. Pan Kado zmiňoval další problém, o kterém mi jde, ale co se týče Frontexu, a to je to, o co jde, jeho úkolem není zachraňování lidí na volném moři. Bohužel. Oni sice částečně zachraňují osoby na volné moře, ale chci říct, že Frontex je vynikající myšlenka, jde například o podvod a také dochází k zneužívání možností, které zde existují. Je třeba vše pojmenovat správným jménem. Možnosti kontrol na hranicích existují v každé zemi, ale Frontex znamená pouze koordinaci těchto kontrol. Jedinečnost pozemních hranic, ale také vzdušné hranice. A zde jde o integraci, což je společným síle. Na druhou stranu komise říká, že to je národní kompetence, že je to v oblasti subsidiarity. A proto bychom v této oblasti i v dalších měli vyslovit konkrétní doporučení. Zajímala by mě ještě jedna věc. Jak má být ten legislativní balíček financován? A mám tím na mysli ty inteligentní hranice pravděpodobně se bude jednat o část částky ve výši stovek milionů. A pokud OSN hovoří o migraci a rozvoji dále, a da, dále návratová politika, peníze, které jsou vypláceny, často se jedná o skutečně vysoké částky. A dále subsidiarita a možná doporučení. Pokud se podívám například na procesní řády a dále osoby, které obchodují s, se zoufalstvím lidí, pane předsedo, zde si myslím, že potřebujeme hovořit zcela jasným jazykem a pokud budeme hovořit o těchto lidech, tak nesmíme je označovat za nelegální. Jsou prostě lidé, kteří, se, kteří jsou mimo zákon. Ehm. Dobře. To také bylo připomenutí novým eh, členům, novým poslancům, pokud jde o terminologii a postupy. A poslední dva řečníci, to je nejprve paní Wimberg, prosím. Herr ordförande. Eh, ze země, ze Švédska, kde je 9,5 milionu obyvatel a jsme zemí EU, která přijímá nejvíce žadatelů o azyl a migrantů. A chci říci, že máme obrovské náklady, které z toho vyplývají. Nemáme možnost tyto osoby přijímat důstojně, a je nutné vytvářet nové podmínky. Některé obce přijímají migranty, i když nemají praktické možnosti, jak tak učinit. Je třeba se zabývat tím, co se děje na místě. Já dobře rozumím tomu, proč hovoříte o těchto otázkách, o Syrii a podobně. Máme žad, ž, řadu osob, které přichází ze Syrie u nás, ale je třeba také vědět, jak vypadá situace na místě. A my než se lidé dostanou k nám, tak projdou celou řadou zemí. To je to neuvěřitelné. Máme Dublinskou umluvu a podle těchto dokumentů je možné kontrolovat migrační toky. Myslím si skutečně, že bychom se tím měli zabývat a zabývat se tím, jak vypadá eh, situace na hranicích, protože neseme velké břemeno. Thank you for being... Děkuji. A nyní poslední řečník pan Reut. Děkuji, pane předsedo. V této zprávě postrádám perspektivy. V této zprávě jde o to zjistit, konstatovat, že se navýšil počet žadatelů o azyl, to všichni víme, ale Mateo Renci na tomto výboru řekl, předseda rady, že bychom v budoucnu se měli méně zabývat tím, jak učinit eh, z ilegálních přistěhovalců legální, či jak navýšit prostředky pro Frontex, ale měli bychom se spíše zabývat příčinami a proti těm bojovat. A příčiny u ekonomických uprchlíků zde by bylo možné se jim věnovat a vypracovat několik perspektiv. A dále bych se chtěla zeptat, co zamýšlíte, co hodláte, protože v té zprávě z této nevyplývá, co hodláte udělat proti té skutečné lobby obchodníků s lidmi. V té zprávě se o tom zmiňujete příliš málo, podle mne. A mi si známo, proč systém modrých karet v podstatě um, se uskutečňuje a provádí zejména v Německu, převážně v Německu a v jiných eh, státech v podstatě ne. Děkuji. Já si myslím, že to je poměrně smysluplná diskuze. Musíme tedy uh, projít tu zprávu, ale určitě by bylo dobré, kdybychom si uvědomili, uh, jaká je situace v jednotlivých členských státech, pokud jde o migraci a azyl. To znamená, že si myslím, že tato diskuze měla smysl a uh, bylo dobré, že jsme se k tomu vyjádřili. Uh, já bych Eh, k tomu chtěl stručně dodat pár věcí. Když jsem si četl tu zprávu, tak eh, jsem zjistil, že je to specifický oddíl, eh, který se týká provádění a vypadá to tak, že celá řada té legislativní práce již byla schválena, že se tedy odehrála azylový balíček a tak dále. Eh, to znamená, že ty největší obavy nebo to hlavní znepokojení, které máme, eh, se váže k tomu, že členské státy ten asilový balíček neprovádí. To znamená, že bych se vás chtěl zeptat, jestli eh, na to máte nějakou odpověď. A kromě toho bych se chtěl zeptat, jak vidíte budoucnost provádění tohoto, této legislativy ve členských státech, protože atmosféra je vůči migrantům velmi eh, nepřátelská a kromě toho bych se chtěl zeptal, zeptat na studenty, návštěvníky a tak dále. Chtěl, se, chtěl jsem se zeptat, jak to bude vypadat eh, s prováděním v oblasti legální Eh, migrace. A kromě toho bych rád požádal, aby kromě eh, paní Korádo hovořil i pan Ryan o eh, azylu. Děkuji. Děkuji vám za tyto otázky a komentáře. Vyjádřím se k těm nejdůležitějším věcem týkajícím se eh, migrace a Steven se potom eh, vyjádří k azylu. Začnu možná vaší poslední otázkou týkající se provádění a budoucnosti. Nepochybně je to tak, že provádění eh, této legislativy je jednou z hlavních priorit. To už tady konstatoval i pan předseda. Týká se to jak imigrace, tak azylu. To znamená, že to máme v tuto chvíli legislativu, která byla přijata, která platí, která se týká eh, legální migrace. Máme pět sektorálních odvětvových eh, směrnic, o kterých se stále ještě vyjednává a jejich provádění bude nepochybně eh, naší prioritou. Stejně tak jako hodnocení efektivnosti nebo účinnosti těchto směrnic. Pokud jde o migraci, tak jsme zadali několik studií, které probíhají a které mají hodnotit dopad těchto směrnic, pokud jde o přijímání jednání, o podmínky a o práva eh, těchto lidí. To znamená, že to nepochybně bude eh, prioritou komise i eh, v příštím období. Kandidát na místo komisaře vám to mm, nepochybně příští týden pečlivě vysvětlí, ale já už tuto chvíli mohu konstatovat to, co eh, je napsáno v pokynech pana Junkera, to znamená, že modré karty pro vysoce kvalifikované pracovníky budou prioritou. Mnoho eh, poslanců tohoto výboru o těch modrých kartách hovořilo. Říkali, že tu jsou pouze dva, jeden nebo dva členské státy, kde se ty eh, modré karty vydávají, zatímco v ostatních státech tento režim úspěšný není. My už jsme eh, se tím začali zabývat. Eh, zpráva o provádění systému modrých karet, první zpráva vyšla v, lednu, eh, v květnu pardon, společně s touto výroční zprávou, to znamená, že už je k dispozici analýza stávajících dat. Budeme v tom pokračovat a v nejbližší době také budeme revidovat provádění systému modrých karet, tak abychom zjistili, jak můžeme můžeme jeho fungování zlepšit, tak aby Evropská unie byla eh, atraktivnější, abychom zjistili, jestli je potřeba eh, provést nějaké změny. Kromě toho jsem v naší zprávě eh, nebo je v naší zprávě zdůraznila to, že tu jsou také národní systémy, které umožňují přístup vysoce kvalifikovaných pracovníků do Evropy. To znamená, že jednotlivé členské státy vydávají povolení pro kvalifikované pracovníky, ale nejsou to nutně modré karty. To znamená, že to jsou národní povolení, nejsou to modré karty, ale to určitě nepřispívá k eh, jasnosti, transparentnosti celého eh, systému. To znamená, že se na to do budoucna podíváme velmi pečlivě. Kromě toho zazněla otázka týkající se toho, jak upozornit lidi na možnosti legální migrace, na tyto legální kanály. Eh, my máme Evropský portál pro migraci, kde jsou k dispozici informace o evropských eh, směrnicích, o veškerých postupech a jsou tu také kontaktní body, ale samozřejmě, že to není dostatečné a počítáme s tím, že bychom tento portál vylepšili tak aby se ty informace rozšiřovaly ještě víc. A Součástí toho budou i budoucí informační kampaně, které budeme v některých členských státech provádět, především v eh, některých státech provádět, především v Africe. Eh, budeme tady upozorňovat na možnosti legální migrace, na ty legální kanály pro přístup eh, pro vstup do Evropy. Kromě toho se mnoho otázek týkalo organizovaného zločinu a převaděčství. Musím říci, že právě tato oblast má pro nás velký význam. Je to jedna z priorit akčního plánu pracovní skupiny pro Středomoří a komise na tom již velmi intenzivně pracuje v tuto chvíli na technické úrovni. Pracujeme s různými zúčastněnými stranami, ne pouze se členskými státy. Snažíme se zjistit, co již v tuto chvíli funguje, pokud jde o boj proti převaděčství a obchodování s lidmi. A spolupracujeme také s Europolem, s Frontexem, protože potřebujeme koordinovaný přístup na evropské úrovni e, spolupráci všech členských států, všech relevantních agentur, tak abychom zjistili, jak můžeme řešit tento e, jev, který je jedním Eh, jednou z hlavních příčin eh, problémů. Chceme tedy eh, počátkem příštího roku vyhlásit zastřešující akční plán, tak abychom mohli bojovat proti převaděčství, obchodování s lidmi a aby tady dobře fungovala spolupráce mezi Frontexem, Europolem a členskými státy. Samozřejmě, že to tady je jednou z našich priorit do budoucna. Kromě toho zaznělo několik otázek k, ke vztahům se třetími zeměmi a s transitními zeměmi. Byla to také jedna z důležitých otázek pro pracovní skupinu pro Středomoří. Eh, musíme spolupracovat se zeměmi původu a s transitními zeměmi. Vytvořili jsme několik procesů, eh, díky nimž můžeme se třetími zeměmi spolupracovat. Já v tuto chvíli uvedu jeden příklad. Politický eh, dialog eh, se zeměmi afrického rohu nebo poloostrova. To je takzvaný kartumský proces. Přípravy již eh, probíhají, spustí se to v listopadu a součástí toho bude mimo jiné i to, že se vytvoří národní a regionální strategie pro tento region, tak aby se posílilo fungování policejních orgánů a aby se tedy společně bojovalo proti obchodování s lidmi a proti převaděčství. To je tedy pouze jeden z příkladů, ale nepochybně je to způsob, jak můžeme eh, postupovat eh, ve třetích zemích a v e, transitních zemích. Já jsem také zmínila e, partnerství pro mobilitu pro Tunisko a Maroko. Toto mm, partnerství pro mobilitu e, se netýká pouze nelegální migrace, ale je toho, ta je toho součástí. Samozřejmě, že se patří také informace o legálních kanálech, informace, školení pro národní nebo pracovníky těchto eh, států, kteří chtějí pracovat v jiném, eh, v některém členském státě. To znamená, že eh, jde mimo jiné i o legální migraci, ale také o nelegální migraci a boj proti přivaděčství a obchodování s lidmi. Chceme posílit systémy těchto zemí. Kromě toho tu byla celá řada otázek týkající se Frontexu a hraničních kontrol. Komise při mnoha příležitostech zdůraznila, jak generální ředitel, tak paní komisařka Malstromová, že Frontex eh, tedy není, nejsou evropské Evropští pohraničníci. Frontex pouze koordinuje aktivity členských států, pokud jde o pohraniční kontroly a dohled nad hranicemi. Samozřejmě, že mohou, může Frontex provést priorit, stanovit priority v rámci vnějších hranic a konstatovat to, kde je ta ostraha hranic eh, nej, nejvíce potřeba, ale v posledku je to otázka členských států. Komise také žádala o větší příspěvek členských států k těm eh, akcím, které Frontex koordinuje a eh, nad kterými vykonává dohled. V tuto chvíli tady probíhají diskuze s Frontexem a s dotyčnými členskými státy. Eh, jejím cílem, jejich cílem je to, abychom tedy spolupráci věci vylepšili, aby fungování Frontexu eh, bylo lepší. Ne, nahradíme tím Mare Nostrum, ale posílíme přítomnost Frontexu, posílíme spolupráci mezi členskými státy v oblasti Středomoří, budeme se snažit pomáhat těm členským státům, které jsou nejvíce vystaveny toku migrantů. Myslím si, že jsem probrala všechno. Možná ještě jedna věc, evropský semestr. Zazněla konkrétní otázka, jak tedy přispíváme k procesu evropského semestru. Jak víte, evropský semestr je komplexní proces, týká se doporučení pro hospodářskou sociální politiku členských států. V, tuto, v, tento, v tomto roce tedy velmi eh, těsně spolupracujeme s generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a s dalšími generálními ředitelstvími, tak abychom zajistili, že tady budou specifická eh, konkrétní doporučení pro určité členské země. Eh, v některých zemích jsou například velké rozdíly mezi zaměstnaností eh, migrantů a zaměstnaností místního obyvatelstva. Eh, v některých zemích, ať už je to například Švédsko, je ten rozdíl největší. To znamená, že my se budeme snažit formulovat eh, doporučení, která mají navrhnout způsob, jak aktivovat populaci migrantů na trhu práce. A kromě toho uvedeme i další indikátory týkající se například sociálního začlenování, sociálního začlenění. To znamená, že do budoucna se budeme snažit zajistit co, víc, co možná nejvíce synergických efektů mezi migrací a hospodářskou a sociální politikou. Budeme tedy v tomto procesu pokračovat a ještě ho posílíme. Myslím si, že jsem tím vyčerpala většinu otázek týkajících se migrace a v tuto chvíli tedy předám slovo kolegu Stevenovi, tak aby se vyjádřil k otázkám, které se týkají azylu a mezinárodní ochrany. Thank you, Lara. Děkuji, Laro. Eh, pan předseda, buďte stručný, prosím. Dobře, budu stručný. Chci nejdříve říci jako úvod, že je v oblasti asilové důraz je ze strany komise v následujících letech na implementaci, jak eh, Lara naznačila a také pan eh, Moraes. Máme nyní globální jasný právní rámec a řada otázek, které byly položeny, ukazují, že velkou výzvou bude toto naplnit. A budeme nejen pomáhat členským státům při harmonizaci, která probíhá, ale budeme také eh, získávat zpravodajské informace o tom, co se děje v členských státech a také naše agentura na Maltě bude mít v, tomto, v této oblasti podpornou funkci. Pokud jde o konkrétní informace poslanců, byl dotaz na situaci v Maďarsku. Skutečně komise je si vědoma celé řady výzev, které, kterým čelilo Maďarsko v poslední době, zejména příliv žadatelů o azyl a migrantů. V loňském roce Maďarsko eh, přijalo bezprecedentně vysoký počet eh, žadatelů o azyl a muselo vytvořit podmínky pro přijetí těchto migrantů. Byli jsme v úzkém kontaktu s maďarskými úřady a navštívili jsme střediska v terénu a došlo k, zde ke značnému zlepšení. Ale stále ta situace není ideální. Došlo však ke zlepšení. Podobně eh, maďarský poslanec zmínil obavy maďarského heslinského výboru. A jsme si vědomi i těchto obav a my jsme zmínili v našich kontaktech s maďarským úřady ty obavy, které se týkají využívání detenčních zařízení. Zde došlo k významným zlepšením a pokud o legislativní rámec, eh, jsou tu projednávány dále z Maďary. Některé další tedy otázky. A pokud jde o další konkrétní otázky, které byly položeny, paní Versia, Verža se ptala na použití detenčních zařízení a podmínek v detenčních zařízeních. Eh, asi důležité říci, že máme jasný právní rámec týkající se směrnice o podmínkách přijímání. Podmínky, tyto, tato zařízení jsou používána ve výjimečných zařízení jako poslední eventualita po vyčerpání dalších možností a podobně je jasné, že podmínky v detenčních zařízeních musí splňovat určité normy a naší prioritou bude zajistit, aby toto bylo dodrženo ve všech členských státech. Paní eh, Majer a paní Lambert měla konkrétní otázky týkající se využívání členskými státy různých forem statutu pro uznání eh, uprchlíků a využití statutu subsidiární ochrany. No, v tomto případě je správné říci, že právní rámec je nyní jasný. Členské státy musí nejdříve vyhodnotit, zda někdo se kvalifikuje pro statut uprchlíka a pouze poté zvážit, zda se kvalifikuje pro subsidiární ochranu. Jsme si vědomi toho, že v praxi stále existují rozdíly v tom, jak členské státy eh, v praxi uplatňují eh, tento právní rámec. A myslím, že došlo k určité konvergenci a to je třeba zaznamenat. Ale jedna z věcí, kterou velmi pečlivě zkoumáme, je, a to je také pravda pro Evropskou podpornou, Evropský podporný úřad pro azyl, snažíme se o taková didaktická cvičení, která jasně vysvětlují, jak kvalifikační směrnice má být uplatňována v konkrétních případech abychom mm, zaznamenali časem určitou konvergenci v tom, jak jsou tyto statuty používány. Několik otázek se týkalo solidarity obecně a přemístování obecně. A některé obavy byly vyjádřeny eh, paní poslankyní z Malty. Tady bych zdůraznil opět, že z hlediska komise, a to je věc, která byla neustále zdůrazňována odcházejícím komisařem, a myslím, že na to naváže také nová komisařka. Eh, relokace je nástrojem solidarity, který je na stole a my jsme dostatečně optimističtí, že členské státy ho budou využívat. Malta byla hlavním uživatelem relokace až do dnešní doby. A domnívám se, že existují situace v budoucnosti, kdy členské státy budou moci schromážit politickou vůli pro, politickou, pro relokaci tam, kde členské státy čelí specifické zátěži z hlediska žadatelů o azyl nebo uznaných uprchlíků. Avšak samozřejmě je to dobrovolné gesto. Pan předseda, prosím, dokončete to. Ano, skončím a řeknu, a doplním, že máme finanční motivační nástroje, aby to využívaly členské státy v rámci příslušného fondu. A relokační fórum, které proběhlo v loňském roce, se sejde opět eh, v listopadu 2014. A využijeme této akce, abychom eh, vyzvali členské státy, aby ho využili v eh, přiměřených situacích. Vzhledem k řečnické době to ukončím a myslím, že jsem se vyjádřil k většině otázek týkajících se azylu. Je to pravda pro vás oba a omlouvám se, že jsem vás přerušil. Je to pro nás zásadní otázka a chci poděkovat poslancům, kteří naznačili, co jim leží na srdci. A minimálně jsme naznačili, o co nám běží v tomto kontextu. A Myslím, že to byla užitečná rozprava a nyní můžeme cílenějším způsobem probírat otázky azylu a migrace. A kolegové určitě vědí, že nastává kritická fáze v této diskusi v souvislosti s tím, co probíhá ve Středomoří. A určitě není vhodnější doba pro to, aby pan Vyser byl zde. A to platí i pro Jean Lambert, která je zpravodajkou pro podpůrný úřad a další kolegové jsou zpravodaji azylového balíčku. Takže se těším na kvalifikovanou diskusi a pokud jde o podpornou kancelář, není to pouze agentura, ale je tu také určitá symbolika a slyšel jste slovo solidarita také. Pro nás je to tedy závažné téma. A naznačil jste, že přednesete stručný úvod, potom bude diskuse a pak se vrátíte s prohlášením. Takže spíše než dlouhé prohlášení, my jsme dostali vaši zprávu, máme i víceletý program práce, takže bych uvítal stručné prohlášení těch hlavních bodů a potom dáme slovo kolegům a vy se potom můžete vrátit k některým otázkám. Takže děkuji za to, že jste mezi námi a těším se na vaše komentáře. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání a rád bych vám nejprve poblahopřál k vašemu zvolení na počátku nového legislativního období. Přeji vám hodně úspěchů a hodně inspirace do vaší velmi důležité práce. Můžete plně počítat eh, s mojí pomocí a s pomocí mého úřadu, mé agentury. Budu se eh, snažit mluvit co možná nejstručněji a aby se tak mohlo stát, eh, rozdal jsem krátký dokument, který eh, schrnuje nejdůležitější vývoj v naší otázce. Důvod, proč tu jsem, je výroční zpráva o situaci v oblasti azylu. Je to k mé velké radosti referenční dokument eh, každý rok, to znamená, že eh, je to jakási praktická příručka, která vychází každý rok a každý rok popisuje situaci v oblasti eh, azylu. Ta zpráva se týká loňského roku a můžeme konstatovat, že tu, jsou, že tu byly v roce 2013 tři hlavní toky. Syrie, Ruská federace a Západní Balkán. Pokud se podíváme na tyto jednotlivé toky, tak vidíme, že tu jsou různé odlišné charakteristika. Například pokud jde o Sýrii, to pravděpodobně nemusím rozvádět. Situace e, v Sýrii je známá, vidíte to každý den v televizi e, i v těchto dnech během posledního měsíce e, se situace zhoršuje a pokud se podíváme na čísla, tak syrští žadatelé jsou mezi třemi eh, nejvíce zastoupenými zeměmi z 19, pokud jde o počet žádostí o azyl. Ruská federace to je naprosto jiná věc. Rusko je v jiné situaci. V minulém roce došlo eh, k nárůstu, ale na konci roku zase ten počet žadatelů významně klesl. Pokud se podíváme na eh, typ žadatelů, tak zjistíme, že uh, Eh, jsou to hlavně Čečenci a eh, většina těchto žádostí o azyl je zamítnuta. Pokud se podíváme na balkánské země, na západní Balkán, tak je to rozličné. Eh, ta situace na západní Balkánu pokračuje již dlouhou řadu let a i e, v tomto pololetí tomu bylo tak, že odtud přicházelo mnoho žadatelů o e, azyl a míra zamítnutí byla 96%, u některých zemí dokonce 100%. To znamená, že ta situace je velmi eh, odlišná. Pokud jde o Syřany, tak to nemusím vysvětlovat. Lidé ze západního Balkánu ve velké většině nemají nárok na mezinárodní ochranu. A nyní tedy eh, přeskočím k posledním trendům během první polo, prvního pololetí tohoto roku. Eh, v minulém roce došlo k nárůstu. Eh, počty byly největší od počátku eh, statistik Eurostatu a ten eh, růst pokračoval i v tomto roce. Sýrie, Irák, Ukrajina. To znamená, že ta situace je pochopitelná. Eritra se také objevila v tom na té hlavní scéně, zatím eh, to není plně vysvětleno. Eh, situace v Eritreji byla špatná mnoho let, je stále špatná, ale to nevysvětluje náhlý nárůst počtu žádostí o azyl z této země. Eh, řešíme tuto situaci společně se členskými státy a s experty, tak abychom přišli na kloup mechanismu, proč se tak děje. Co jsme tedy dělali v loni a letos? Soustředili jsme se především na to, abychom pomáhali členským státům eh, v provádění azylu. Eh, v loňském roce členské státy přijali asilový balíček, což je velmi důležitý krok a nyní bychom tedy měli dostat tomu, co, čemu jsme v rámci legislativního, eh, co jsme v, v rámci legislativního procesu slíbili. Děje se tak tím, že se nabízí společné školení, společný trénink, vytváří se manuály, příručky, díky nímž eh, bude možno praktickým způsobem uvádět do praxe legislativu, která byla schválena eh, Vydávají se také společné informace o zemích původu. Minulý týden jsme vydali studii o situaci na západním Balkánu. Jak už jsem naznačil, ta situace je tam velmi eh, specifická, to znamená, že ten eh, eh, atraktivní nebo přitažlivý a odpodivý faktor tady funguje velmi specificky. Kromě toho bude k dispozici zpráva o Čečně a následně o Somálsku a pracujeme také o aktualizaci stabilizaci bezpečnostní situace v Afganistánu. To znamená, že pracujeme na eh, zprávách o různých zemích původu, eh, pracují na nich experti, eh, experti na Irák, na Sýrii, na Ukrajinu a na další regiony, které jsou v, tomto, v této souvislosti důležité. Eh, jak jsem slíbil, budu velmi stručný. V pracovní skupině pro eh, Středomoří a v tomto eh, ohledu nemusím zacházet do podrobností, se tedy intenzivně pracovalo. Zmíním dva body. Jedna věc, začali jsme konečně protože už se s tím počítalo od roku 2004 od Hackského programu. Eh, začalo se tedy se stanovováním společných postupů. První opatrné kroky jsou velmi slibné a za druhé Spolupracovali jsme s Europolem, s Frontexem a s Eurojustem, eh, což je velmi zajímavá kombinace. Na projektech, jeden byl na Maltě, jeden, na Itál- jeden v Itálii a snažili jsme se eh, přijít na kloup eh, kriminálním organizacím, které se skrývají za toky migrantů. Musím říct, že to je velmi zajímavá a nová oblast, která, eh, o které vás budu nepochybně v budoucnu informovat. Naši práci budeme schopni dělat pouze tehdy, když se nám dostane nutných finančních i lidských zdrojů. A v, tomto, v této souvislosti bych rád poděkoval výboru LIBE eh, za váš mm, pozměňovací návrh musím říci, že to je velmi důležité, protože zdůrazňuje význam naší práce a uznává to, že eh, bez lidí zkrátka nemůžete eh, žádné úkoly plnit a nemůžete pracovat. Děkuji vám. Děkuji vám a děkuji vám za to, že jste byl velmi stručný, protože díky tomu můžeme vést diskuzi a následně se budete moci vyjádřit k těm otázkám. Eh, dobře, takže máme tu, eh, tu operativní stránku věci, co tedy Evropský úřad pro otázky azylu dělá, ale kromě toho eh, se můžeme ptát na kvalitu rozhodování o azylu, což je také součást vaší práce. Eh, vy vidíte, jak eh, ta situace vypadá, co se děje. To znamená, že na to se vás mohou eh, kolegové ptát. Možná, že by nejprve mohla položit svoji otázku paní zpravodajka. Jean, můžeš začít svoji otázkou a následně tedy budeme pokračovat se seznamu řečníků. Takže Jean promluví jako první. Thank you. Děkuji. Děkuji za zprávu a za jasná vyjádření. Řada z, vás, z nás vítá, co jste uvedl, pokud jde o realizaci. A uvítala bych, bych, kdybyste mohl dále komentovat, jak nová část Dublinského nařízení o včasném varování a připravenosti je přijímáno a rozvíjeno v členských státech vzhledem k bojům, které předcházely. A pokud jde o úlohu konzultativního fóra, možná byste mohl rozvést, jak je využíváno. A pokud byste mohl zodpovědět, proč většina zemí zažívá nárůst žádostí o azyl. Zdálo se nám, že dochází k poklesu jinde zejména podle mého názoru v Řecku a na Kypru. A můžete vysvětlit eh, specifické důvody, které zatím stojí. Děkuji. Další pan Timothy Kirkhope. Bude velmi stručný tentokrát, pane předsedo. Já jsem zmínil zásadní politické body předtím. Zeptám se na tři stručné body. Regionální, program regionální ochrany. Jsme skutečně spokojeni s tím, že tyto programy ochrany mají skutečný dopad, nejsem si tím jist, je třeba se tím zabývat. Za druhé, pokud jde o evropské země samotné, stále existuje situace, kdy z důvodu nedostatečného procesu a neřešení příjezdu v první zemi příjezdu velký počet lidí se přesouvá v Evropě do dalších zemí. Ten problém nastává v Kale a také v dalších zemích, kde je velký počet osob, které eh, nejsou tedy, eh, ty počty nejsou řešeny. Eh, je třeba poskytnout větší zdroje tím prvním zemím příjezdu a lidé se přesvojí, protože jejich situace není dlouhodobě řešena. Děkuji a Sylvie Guia. Děkuji, taky budu stručná. Děkuji vám za velmi kvalitní zprávu. Je důležité zmínit, že kultura spolupráce, která se těžko nabývá, vzrůstá mezi členskými státy a také spolu s vaší kanceláří, s vaším úřadem a s komisí a zdůraznil jste úlohu vašeho úřadu. Mám poznámku a dvě stručné otázky. Zpráva, o kterou zmiňujete o situaci v oblasti azylu, by nám měla umožnit ještě více se zabývat eh, výhledy v této oblasti. A kritika by nám měla umožnit jít ku předu, pokud je o další vývoj. Pokud je o otázky, mohl byste zhodnotit jednotlivé dohody, které existují mezi úřadem a nečlenskými státy, mám na mysli zejména Švýcarsko po lidovém hlasování v loňském roce. A také pokud jde o rozpočet, činnost vašeho úřadu bude narůstat a to bude mít určitě dopad na personální obsazení a samotný chod vašeho úřadu. Děkuji. Děkuji, Silví. Další paní Ferrara. Grazie, eh, Děkuji, pane předsedo. Ráda bych věděla, co konkrétního plánujete v oblasti zvláštních programů pro sousední země, země, které sousedí s EU a mm, je na ně vyvíjen velký tlak s ohledem přistěhovalectví. Co se týče Dublinu tyto země mají největší problémy, nemohou dodržovat lhůty pro administrativní postupy. Žádost o mezinárodní ochranu se netýká pouze lhůt, jedná se zejména o ochranu základních práv. V Itálii například máme přistěhovalce, kteří odchází, protože jim jde o svobodu a pak jsou někdy po celé roky zajišťováni dříve tedy, než se rozhodne o jejím statutu. Jde o to, že Itálie pravděpodobně administrativně nezvládá ten příliv žádostí a na druhou stranu dochází k tomu, že evropští občané jsou frustrováni, neboť evropské peníze nejsou správně využívány, protože jsou nedostatky v oblasti sociální integrace a protože chybí podpůrná opatření pro země, které čelí největšímu přívalu uprchlíků. Takže jsou tady je to takový bludný kruh, protože země nejsou schopny dodržovat hůty pro rozhodnutí o žádost o mezinárodní ochraně a je to skutečně velice citlivá situace, kdy na druhou stranu dochází i k diskriminaci cizinců. Ptám se tedy, co přesně je obsaženo v tom zvláštním plánu, tak, aby došlo ke skutečné podpoře zemí, které jsou vystaveni největším migračním tlakům. Děkuji. Nyní paní Dali. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, pane řediteli, děkuji vaší agentuře, eh, vaše, vašemu úřadu. Já jsem eh, byla u vás na návštěvě, viděla jsem vaši práci a velmi mě to nadchlo když eh, vezmeme v úvahu eh, omezené zdroje, které má váš úřad k dispozici. Nicméně eh, musím říci, že vaše dnešní prezentace ve mně vzbudila obavy, především čísla, které, nebo počty lidí, které žádají o, kteří žádají o azyl. Tvrdíte, že Eh, rok 2013 byl rekordním rokem, to znamená, že bylo podáno rekordní množství žádostí o azyl a tento trend pokračuje i v roce 2014. To znamená, že já se obávám, že takováto situace eh, vytváří tlak na systém azylu a systém přijímání eh, ve členských státech Evropské unie. A v tomto ohledu bych ráda apelovala na lepší roli Evropského úřadu pro otázky azylu. Eh, byl, tento úřad byl již zmíněn v dopise pro kandidáta na komisaře. Já bych byla velmi ráda, eh, kdyby eh, ta přání byla uvedena ve skutek a pan Viser je určitě ta osoba, která nám může říci, jestli se tak může stát nebo ne. Evropský úřad pro otázku azylu eh, odvádí velký kus práce a já si myslím, že by na to měl být vybaven a měl by mít eh, dostatek prostředků, tak aby mohl eh, dobře pracovat. Je tu například širok ke široká oblast působnosti, pokud jde o stanovování jednotných procesů a tak dále. Vy jste zmínil azylový balíček Pan Viser tedy zmínil, že každý musí dostat slibům, které z toho vyplývají. Já doufám, že se tak stane a že ten asilový balíček tedy bude fungovat. Kromě toho jste hovořil o organizovaném zločinu v oblasti nelegální migrace. Já se obávám, že tento jev nelegální eh, migrace a s tím zpěté kriminální činnosti vede k velkým tragédiím, k takovým, jaké, jak, jaké došlo na Lampeduze. Eh, abychom mohli plnit svoje úkoly řádně, potřebujeme potřebné a dostatečné zdroje. Já si myslím, že Evropský úřad pro otázky azylu má svoji funkci a měl by k tomu dostat jak lidské, tak finanční zdroje, tak aby mohl řešit krizi, které v tuto chvíli čelíme. Děkuji. Uh, next is Thank you. I very much agree. Děkuji velmi, souhlasím s efektivními zdroje, který, které jsme se snažili v loňském roce. A souhlasím také s tím, co jste řekl o realizaci asilového balíčku. A tady máme hodně práce, když se podíváme na uznávání statutu uprchlíka, což se značně liší v členských státech, ale dvě věci, které jsem chtěla zmínit, je v, v dopisu který obsahuje misi nového uchazeče o funkci komisaře Ramopolose, zaznívají některé varovné signály, protože je tu snaha tedy napomáhat nejen asilové proceduře a nesnažit se pouze o to, aby lidé zůstali mimo Evropskou unii. Můžete vysvětlit, zda máte další informace o tom, co tato spolupráce s třetími zeměmi znamená. Máte představu o tom, co byste měli dělat ve vztahu k třetím zemím? A pokud jde o tuto otázku, bylo zajímavé, co jste zmínil o pilotním projektu a o Maltě. Snaha o řešení otázky pašeráku. Jaká je přesně vaše úloha co se konkrétně děje v, této, v tomto kontextu a zejména pokud je o kontakty s třetím zemím. Děkuji. Děkuji. Všichni jste byli struční, děkuji vám mnohokrát. A není pan López Aguilar. Prosím, Fernando. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Vyseres, za váš úvod. A děkuji za to, že jste zde a předkládáte výroční zprávu vašeho úřadu. Určitě víte, že si vážím vaš, vaší práce, a vím, a také je třeba změnit základní práva, která se týkají právě tohoto kontextu mezinárodní ochrany a práv uprchlíků, tedy u brán Evropské unie, u členských států Evropské unie. Budu stručný, mám otázku, která souvisí s bodem, který je zdrojem velké nejistoty, když čteme zprávy o této věci. Na každém fóru se vrací jedna otázka. Je to vlastně zkreslená představa, která se šíří v celé Evropě. A je to pozoruhodné seznámit se s tím, jak málo lidé vědí o skutečných faktech o azylových systémech v Evropě a o faktech o azylu v Evropě. Eh, celá řada lidí je přesvědčena, že jihoevropské členské státy jsou zaplaveny eh, žadateli o azyl. A naopak, ti, kteří dostávají největší eh, zátěž, je Británie, Francie, Německo, Švédsko. Ne tak úplně. Ti, kteří jsou nejvíce vystaveni, jak vysvětlit eh, tyto různorodé výsledky uplatňování společných azylových předpisů, povinností, systému? protože není tu jenom ten evropský krok, pokud jde o právní otázky, ale my také dodržujeme mezinárodní umluvy, Ženevskou umluvu, New Yorkský protokol 5167. To je neuvěřitelné, jak bychom mohli lépe informovat a šířit informace o skutečné situaci, pokud jde o azyl. A jak vysvětlit ty neuvěřitelně různorodé úrovně poskytování zpráv při a při naplňování příslušných právních předpisů, pokud jde o společný azylový rámec, což je právě úkol vašeho úřadu. Za druhé, jak můžeme zajistit, a to je také opakující se jev. Jak zajistit, že každý žadatel o azyl má minimálně příležitost, každý potenciální žadatel o azyl má minimálně možnost. Hovo, hovořím o takzvaných přesunech eh, hotspotů a a zásada nenavracení, jak zajistit, když eh, přijímáme některé na první pohled nelegální migranty na našich eh, pobřežích. Jde eh, zejména o Seutu a Melilu, jižní pobřeží jižního Španělska a, a také Malta, řecké ostrovy nebo Lampedusa nebo ostrovy na jihu Itálie. Jak zajistit, že tyto potenciální žadatelé o azyl, jak zajistit, aby on či ona měli přežitost, měli možnost požádat, protože tak, jak postupují členské státy, většinou zahrnuje přirozeně, že jsou umístěni do určitého střediska, ať už se jmenuje jakkoliv, a uplatňují se repatriační smlouvy se sousedními zeměmi, případně se zeměmi původu, odkud vyplula příslušná loď. Ale nemají vůbec možnost skutečně požádat o azyl a skutečně eh, řádně tuto věc řešit pokud jde o realizaci těchto nejcitlivějších eh, eh, situací, jak to jsou mé otázky tady eh, pro vás. Děkuji. Děkuji. Rozumím vám. Já jsem viděl nedávné statistiky, čísla u Německa, Itálie, Spojeného království jsou poměrně vysoká, takže tomu rozumím, ale to vnímání je evidentně takové, že Eh, azylanti eh, přicházejí nejprve do jižních států. Ale ty statistiky, ta čísla jsou skutečně vysoká. Rozumím vašemu vyjádření. Děkuji vám. A další je paní Spinelli. Grazie, eh, signor Visser, per il rapporto. Děkuji. Děkuji za zprávu pane Fichtere. A mám jednu otázku. Mare Nostrum není plně nahrazeno Frontexem Plus a panuje celá řada nejistot ohledně Frontexu Plus, ohledně vybavení Frontexu Plus prostředky a ohledně jeho skutečných úkolů. A proto bych ráda věděla, zda by nebylo vhodné zavést to, že by u všech eh, operací Frontexu byla eh, přítomna nějaká pověřená osoba, která by zajišťovala to, že budou dodržovaná práva prchlíků. To říkám proto, protože existuje dohoda z roku 2012 mezi EASO a Frontexem. A ještě bych velmi ráda připomněla, že bohužel existují země, ke kterým patřím i má země, tedy Itálie, ve kterých se neustále hovoří o tom, a já také se v tom osobně sama angažuji, angažuji se za potírání organizovaného zločinu, ale stále se hovoří o tom, že lidé zachraňují uprchlíky, kteří mají nějaké problémy na moři a tito lidé, kteří je zachraňují před utopením, jsou vystaveni nebezpečím, že se dopustí trestných činů, takže jim hrozí za toto trest, pokud někoho zachrání. Děkuji a nyní paní Stevens. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort... Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky, ale budu velmi stručná. Za prvé. Děkuji. Eh, tedy mé otázky. Žadatelé o azyl mají právo na eh, podporu pomocí tlumočníka, tak to je zakotveno ve směrnici. A já mám několik otázek, které se týkají poskytnutí tlumočníků i sluchově postižením, neslyšícím, nebo ti mají speciální potřeby. A chtěla bych se zeptat na to, jakým způsobem může kom- Evropská komise zajistit, aby neslyšící osoby a osoby s um, duševním postižením dostaly uh, eh, tlumočníky. Pro neslyšící potřebujeme tlumočníky ze znakového jazyka. Tady je otázka, odkud získáme všechny tyto tlumočníky. Takže se vás ptám, již jste eh, uvažoval o tomto problému. A další věc. Eh, pojem zranitelnost. Eh, zrani, tento pojem byl v roce 2013 pečlivě přeskoumám, což je dobré, že eh, tomuto tématu se věnuje pozornost, neboť tady hrozí zneužívání. I v Belgii zažíváme, že lidé s omezeními jsou nuceni žebrat sice zcela jiný problém, ale mm, přesto se vás chci zeptat na jednu věc. Zabýváte se v rámci vašeho projektu také lesbickými a transexuálními uprchlíky, to je důležité téma, eh, a věnujete obzvláštní pozornost měnám, které byly sexuálně zneužity či znásilněny, nebo které byly podrobeny mrzačení pohlavních orgánů? Já ve vašem projektu nevidím vůbec žádnou pozornost pro specifické cílové skupiny a tím mám právě například na mysli osoby s postižením. Tady chci se komise konkrétně zeptat na toto. Plánujete v nejbližší době zřízení projektu pro to, abyste věnovali speciální pozornost osobám s postižením? V rámci této skupiny osob eh, panuje velká rozmanitost, mám tím na mysli neslyšící lidé, kteří jsou nevědomí, kteří mají nějaká eh, duševní poruchu, omezení, protože to jsou skupiny, které skutečně jsou velice zranitelné a proto vás prosím, abyste jim věnovali speciální pozornost a již nyní děkuji za vaši detailní odpověď. Děkuji, paní Stevens. Já si myslím, že eh, Tady teď jsme nazvírali mnoho dotazů. Já se ptám, jestli se chce ještě někdo přihlásit o slovo dříve, než uzavřu seznam řečníků, tak aby mohl Robert eh, dostatečně dlouho odpovídat. Takže vy, dobře, ještě někdo jiný, dobře, takže ještě dva lidé. Eh, mluvte nyní anebo nikdy. Dobře. Takže všichni? Já jsem vás, Roberte, varoval, že to bude tolik otázek. Dobře, Eh, ne, nyní pan Zdechovský. Eh, který jazyk to bude dneska? Today Czech. Czech. Okay. Dneska budu hovořit česky. OK, eh, děkuju. Prvně bych, děkuju pane předsedo za slovo. Prvně bych chtěl poděkovat za výbornou zprávu. Opravdu velmi chválím grafy, přehledy a, a tým, který připravoval tenhle ten přehled, protože opravdu, pane Vízre, je to jeden z, nej, z nejlepších zpráv, kterou jsme tady měli k dispozici za dobu, co jsem europoslancem. Takže prosím, věříte to vašim kolegům. Velikánská pochvala. Mě zaujala eh, informace ohledně eh, žádostí Rusů o azyl protože Česká republika je, mm, je jednou ze zemí, kde eh, tyto lidé směřují v posledních měsících poměrně intenzivně, především v souvislosti s represema, kterých se dopouští eh, režim pana Putina vůči eh, lidem, kteří mají odlišné názory. Ať už to jsou matky, které zveřejnily seznamy svých synů, kteří zemřeli na Ukrajině a další lidé a e, při zjišťování si více informací jsem zjistil, že většina těchto žádostí je zamítnuto z důvodu, že jsou neopodstatněné. Totež e, represe v Čečensku a v dalších částech, které jsou ovládány Ruskou federací, jsou poměrně známé. Ty excesy, kdy opravdu ty lidi jsou odsouzeni, odsouzeni za činy které by v Evropské unii byly, byly na nejvýš eh, oceněny pokutou nebo úplně eh, byly přehlídnuty jako přestupek, eh, jsou poměrně, poměrně dosti známé a jsou zmapované. A chci se zeptat, zda v této oblasti se plánuje nějaký posun nebo v této oblasti se plánuje nějaká větší jakoby flexibilita eh, těch současných požadavků, protože těch lidí, kteří opravdu mají v Ruské federaci poměrně velikánských problém, je poměrně hodně. Děkuji. Uh, Děkuji a nyní paní Veržia můžete mluvit uh, tak dlouho, jak chcete. Ne, ne, ne. Nebudu zneužívat řečnickou dobu, pane předsedo. Pokusím se být stručná a připojím se k poznámkám o kvalitě této zprávy. Je to skutečně eh, nástroj plný analýz a vysvětlení a je to zajímavé. Chci varovat, eh, chci říci pozor, platí to pro vás i pro ostatní. Pozor pro využití eh, procent bez vysvětlení, když vidím nárůst o 880%, 416%. Chce se mi říci, promiňte, ale mluvím přímo, na co si tady hrajete? Jak mohou být tato čísla někým využita? Vidíme to v tisku. Je to nebezpečné a v zájmu těch, kterým chcem, které chceme chránit je třeba to vždy odvodit od celku, když hovoříte o 700% v několika tisících, tak je možné to relativizovat. A já jsem udivená, když vidím tato čísla, která znepokojí v této podobě. A je tu také velký rozdíl u jednotlivých situací, u jednotlivých žadatelů a také jak se s nimi zachází v členských státech, pokud jde o přijímání, pokud jde o postavení po schválení. A jedna z věcí, která mě překvapuje, je nárůst přechodné ochrany na úkor statutu uprchlíka samotného. Jsou tam proměny v jednotlivých členských státech, ale otázka, kterou si kladu, je, že Eh, zda vlastně ten evropský přístup nebude ohrožovat eh, statut eh, žadatelů, kdy vlastně bez harmonizace by to mohlo být nastaveno na větší míru ochrany pro žadatele. Další otázku si kladu a myslím, že to ve zprávě není dostatečně zdůrazňováno. Otázka země konečné destinace, konečného určení u tedy žadatelů. Otázka Kalej. Tam je 2000 osob, tak je třeba se na to podívat v kontextu. A proč, vznikla, ten, proč vznikl tento zhluk v Kale? Lidé, kteří přicházejí do Kale, jsou anglofoní přicházejí ze zemí východní Afriky, hovoří anglicky, nechce se jim zůstat ve Francii, nech, nechtějí zůstat v Itálii ani v Řecku. Pokud se na to nepodíváme z tohoto úhlu pohledu, tak se nám nepodaří to vidět správně. Myslím, že to vyžaduje celkový pohled. A ještě zdůrazním otázku Eritreje. Vaše odpověď není uspokojivá. Myslím, že bychom se tím měli zabývat a je třeba také dbát eh, toho. Já jsem se sešla s Eritrejci, takže je to ještě čerstvé. Ale uvedu dva příklady toho, co nám sdělili. Eh, v asilové kanceláři eh, byli požádáni o, to, aby jim eritrejské velvyslanectví potvrdilo příslušné diplomy. Určitě oceníte tento smysl pro humor. A e, u osoby, která byla uvězněna v Eritreji. Eritrej je velké vězení a u osob, které jsou uvězněny, tak nejsou dodrženy základní právní náležitosti, takže tady je potřeba tady situaci zlepšit. Děkuji. Nechci přijít o některé poslance. A očekávám také obsažnou odpověď od Roberta Visera. Věřím, že mi řečníci pomohou a budou se držet řečnické době jedné minuty. Buďte co nejstručnější, nejdříve pan Becker z EPP, prosím. Pane předsedo, děkuji. Dvě konkrétní otázky. Pan Fisser Pane Fistere, náš pan předseda již poukázal na to, že zprávy zde na výboru v oblasti víz budeme vypracovávat na základě těch vědomostí, které jsme získali z vaší zprávy za rok 2013. Mám tím na mysli zejména téma vízového kodexu. Jaké konkrétní prognózy máte v oblasti eh, revize vízového kodexu a na druhou stranu pak je zde ještě vízum eh, pro cestování po celé EU. Tady budu poněkud kritický, protože ten výzum, eh, respektive počet takovýchto cest po EU či mobilních vystavatelů, takovýto počet asi není příliš vysoký. Já vítám tu iniciativu, ale prosím, zprostředkujte nám prognózy, co si vlastně od toho, co od toho očekáváme pro Evropu. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Koral. Grazie, grazie presidente. Io sarò molto... Děkuji, pane předsedo. Budu zcela stručný. Chtěla bych se pana Fisera pouze zeptat, zda je spokojen s tím, jak funguje dublinské nařízení. Nebo jinak, eh, nevede toto nařízení v podstatě k tomu, že Evropská unie není příliš přítomna v asilových otázkách. A otázka přistěhovalectví, protože v otázkách azylu a přistěhovalectví čím dál tím více užíváme mezistátní metodu a ne metodu komunitární a občané pak mají pocit, že v těchto otázkách Evropská unie není vůbec eh, angažovaná a že vše přenechává na členských státech, zejména na těch, na které, eh, které vlastně čelí nejvyšším migračním tlakům. A milí paní Kněčí, E děkuji, pane předsedo, děkuji také panu Fischerovi za jeho zprávu, která byla velice komplexní a detailní. Zpráva na druhou stranu ovšem poukazuje na velice alarmující poměry na rozdíl od minulého roku, tady máme 33% nárůst žádostí o mezinárodní ochranu. Ráda bych věděla, zda údaje ze zprávy se také týkají e, e, uznání podaných žádostí a zda by toto nemělo být využito pro vyvinutí efektivnějších strategií, zejména ve třech oblastech. Za prvé více, větší angažovanost při prevenci migračních toků a pak jejich zvládání. Migrační toky nejenom, že souvisí s problémy na celém světě, ale především s problémy na hranicích Evropské unie, Bankár, Sýrie, Kavkaz a přirozeně také Ukrajina. To jsou země, kterých se to nejvíce týká. Nebylo by možné tedy využít veškeré tyto údaje tak, abychom zlepšili fungování dublinského systému v jednotlivých členských státech a zejména ho harmonizovali, zejména s ohledem na transitní modality, tak aby migrační toky se rozložily rovnoměrným způsobem, respektive tedy žadatelé o azyl, aby se roz, rozložili po členských státech Evropské unie. Zejména Francie, Německo, Švédsko a Itálie jsou země, které čelí asi největšímu tlaku. A ptám se, neměly by být také harmonizovány lhůty pro zpracovávání žádostí, protože v některých zemích jsou skutečně příliš dlouhé. A dále, systém včasného varování, rychlého varování pro přípravu a zvládání krizí. Nebylo by možné ho rovněž vylepšit tak, jak je to zakotveno v článsky článku 33 nového dublinského nařízení. A dále poslední otázka. Můžete nám poskytnout ještě několik dodatečných informací o práci Europolu a Eurojustu v oblasti boje proti organizovanému zločinu a pašování lidí? Děkuji. A nyní Roberta Micola. Dovolte mi, abych pokračovala v tom, co, eh, o čem jsem začala hovořit v prvním kole. Počty přesídlování rostou a komise řekla, že se bude konat forum o přesídlování. E, já bych tady ráda zdůraznila jednu věc. V rámci mandátu EASA EASO je specifický bod, který se týká právě přesídlování a já očekávám, že EASO se hraje důležitější roli v rámci tohoto procesu, tak abychom mohli konkrétně řešit problémy a potíže individuálních jednotlivých členských států, eh, které tento koncept eh, přijímají. Je to něco dobrovolného, které funguje a, které, eh, a eh, je to něco dobrovolného, co funguje a co je důrazem eh, solidarity. Hovořil jste o pracovní skupině pro Středomoří ve vaší zprávě, se k ní také vracíte. Zpráva Konkrétně hovoří o podmíněnosti a o skutečnosti, že EASO by, úřad EASO by mohl mít těsnější vztahy s určitými zeměmi. Například se to týká programu ochrany pro Libii. Ráda bych se vás zeptala, jestli byste to mohl trochu rozvést. Jaké konkrétní cíle EOSu eh, v, této, v tomto ohledu má, eh, tak aby to nezůstalo pouze na, pa, na papíře, abychom zhodnotili i dopad těchto cílů. Děkuji a nyní Cecil Kiengi. Eh, eh, Děkuji i z mé strany za zprávu, která nám umožňuje lépe pochopit toto téma a také lépe pochopit vaši práci. Mám zcela stručnou otázku. Momentálně existuje směrnice 55 z roku 2001, kde se hovoří o minimálních normách pro dočasnou ochranu. A to při masivním přílivu uprchlíků. Dosud komise ovšem zde zjevně má svobodu volně, svobodně uplatňovat tuto směrnici. Neměla být eh, přepracována číselná kritéria pro uplatnění této směrnice. Podle mne v směrnici je občaženo mnohé, co by mohlo pomoci členským státům proto, aby získali více solidarity a mohli lépe kooperovat. A to je přesně cílem této směrnice. A druhá otázka. Na základě vašich analýz dospěl jste k tomu, že by bylo možná vhodné přepracovat kritéria pro stanovení eh, právního statutu? Pokud se podíváme na to, odkud pochází mnoho žadatelů o azyl, zjišťujeme, že mnozí z nich nepocházejí z konfliktních oblastí, ale například ze zemí, kde panuje například sucho. Neměli bychom tedy přepracovat z definici různých tříd uprchlíků? Děkuji a nakonec paní Šlaje. Jo, eh, senior Vízer. Děkuji, pane předsedo. Také já děkuji mnohokrát panu Vyserovi za zprávu. Mnozí to zde již nadnesli. Nestabilita v oblasti Středomoří a na Blízkém východě sehrává závažnou roli s důvodem na čím dál tím silnější proudy uprchlíků, kteří přicházejí zejména na jejich Evropy. Uprchlíci se nachází v dramatické situaci, ale Evropa nemůže vyřešit všechny problémy. Zejména proto, že mezinárodní právo říká, že právně a morálně máme povinnost pomoci těm, kteří například utíkají před mučením, Situace ve Středomoří je čím dál tím dramatičtější, umírá tam čím dál tím větší počet osob. A proto se ptám pana Fisera, nebylo by spí- možná lepší zasáhnout již předem, například eh, mít bezpečné přístavy, kde je možné ve spolupráci s mezinárodními organizacemi požádat o azyl tak, abychom již předem zabránili tomu, aby se uprchlíci dostávali do rukou obchodníků s lidmi, které je potom na volné moři vlastně přenechávají a nechávají samotné naprosto bez ochrany. Děkuji. Děkuji. A nyní předávám slovo vám, Roberte Visere, abyste nás seznámil s operativními právní a politickými otázkami a pro ty, kteří odešli, my jsme na webstreamu, takže prosím vás o odpovědi na tyto dotazy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem poslancům a poslankyním. Je to pozorodný seznam otázek, které jste předložili na zajímavé téma a já jsem rád za otázky i za možnost eh, reagovat. Některá témata jsou společná a existují i specifické otázky. Pokusím se být co možná vyvážený a omlouvám se, pokud na něco zapomenu, není to záměr. Mohu vás o tom ujistit. snad začnu výroční zprávou. Jaký je její význam? A zda můžeme data e, používat pro budoucnost, e, jak e, být připraveni systém včasného varování. To vše zapadá do sebe a má to stejný účinek. Již jsem pevně přesvědčen, že Evropská agentura představuje přidanou hodnotu. A pokud ne, měli bychom okamžitě přestat pracovat. Takže to, čím se zabýváme, je v oblastech, kde zatím nemáme možnost, nebo jsme se nesnažili mít možnost pracovat. A to začíná informacemi a daty. Pan López Aguilar měl zásadní otázku k celé diskusi, která vlastně je takovým zhrnutím. Zda máme správné údaje. Vidíme správně ty věci, nebo jsou to zkreslené údaje. Můžeme poskytovat lepší informace, lepší fakta, abychom mohli vést diskusi na vyšší úrovni. jako skromný úředník této agentury mým úkolem je poskytovat fakta a údaje na prvním místě. A ano, je tu mnoho zkreslení. A nebudu je vypočítávat, protože to by mohlo vyvolat diskusy, na kterou teď není prostor. Ale jsem plně k dispozici kdykoliv pro takové téma diskuse. A myslím, že to je hlavní přispění takové výroční zprávy. Rok od roku poskytujeme údaje, které můžete použít ve své politické práci a říci, možná je třeba změnit tohleto a tady je ten údaj jiný a realita je taková a můžeme můžeme sdělení změnit, anebo můžeme změnit i legislativu, protože to je ve vašich rukou. Zcela prakticky, jak vypadá ta část, eh, která se týká v naší práci včasného varování. Začali jsme před dvěma roky a Ptali jsme se členských států, aby nám měsíčně poskytli data, abychom mohli po měsíci ukázat změny, trendy v členských státech a v celé EU. To je věc celá. Zveřejňujeme čtvrtletně a měsíční e, souhrn bohužel není veřejný, ale snad jednoho dne bude i toto veřejné, protože je důležité zaznamenat trend a tady souhlasím i nesouhlasím s poznámkou o procentech. Plně souhlasím, že procenta vás mohou skutečně vyděsit a dezorientovat. Ale současně potřebujeme e, každodenní operační základ, abychom mohli odpovědět na otázku, zda dochází ke změně. Zda je, směr, zda je trend směrem nahoru nebo dolů. A Týká se to kapacit, které si musí členské státy připravit a pokud máte 600% nárůst, tak to ovlivní vaše zdroje. Bude to mít dopad na ministerstvo financí. Je to hodně přízemní, ale je to také součástí operační reality. Ano, budeme ještě pečlivější, pokud jde o procenta, bereme na vědomí, co jste řekla, ale není možné eh, nepracovat se změnami, protože potom by nebylo možné vypozorovat trendy. Včasné varování. Od samého počátku se to stalo nástrojem pro členské státy, pro komisi a pro nás samotné v naší každodenní práci, abychom byli lépe připraveni. Jeden příklad za všechny. Na individuálním základě nebyl náznak změn, tedy mm, určitého přírůstu z Ukrajiny a na základě našeho měsíčního sběru dat jsme byli první, kteří to zaznamenali a byli jsme schopni varovat eh, dotčené členské státy, že za prvé nejsou sami a že by se měli připravit, protože to není ojedinělá věc, ale něco, co nebude trvat příliš dlouho snad, ale prozatím je ta situace skutečně vážná. To platí i pro Irák a Syrii. Takže je to takový praktický nástroj, který poskytuje přidanou hodnotu. A také to dává, vyvolává nový jev, který jsme si zatím neuvědomili. Pokud se podívám na Eritrejce jako příklad, Celkem jsme zaznamenali velký nárůst počtu Eritrejců, ale vidíme tyto skupiny, až jsou to skupiny v tomto případě, které se mění v jednotlivých členských státech. Členské státy mají asi nárůst 800% a za dva měsíce se vrátí k velmi nízkým údajům. A najednou se ta čísla eh, zvýší, vyletí zase v jiném členském státě. Tedy Celkově ty počty narůstají a je to jev, který velmi bedlivě sledujeme. Eritrea je a doufám, že má poznámka nebude špatně interpretovaná. Míra uznávání u Eritreje je velmi vysoká. Je to, v té zemi je velmi závažná situace, je ta situace závažná dlouhodobě a členské státy určitě ji nepodceňují ale je dobré se na ten jev podívat eh, důkladněji a snažit se seznámit eh, s důvody, abychom mohli lépe reagovat. Konzultativní fórum. To je naše to je náš organizovaný dialog s eh, občanskou společností a v loňském roce jsme zorganizovali 70 eh, tematických zásahů, dialogů, kontaktů eh, s eh, nevládními organizacemi, kde se jich ptáme na jejich názor a oni si zachovávají svou odpovědnost ze svého pohledu a my také. Ale dochází k narůstající interakci s občanskou společností. A po tomto jednání mám setkání s poradní skupinou konzultativního fóra. Takže je to každodenní záležitost, paní Lambert. My tyto věci řešíme skutečně jako důležitou součást naší práce. A není několik konkrétních otázek. Regionál, program regionální ochrany mohu to trochu rozšířit, protože je tu několik otázek na regionální ochranu, na externí dimenzi. A co je tedy konkrétně úloha EASA v tomto případě? Hmm, budu se snažit být obezřetný v tomto případě. Existuje řada oblastí a řada asi politických oblastí, které řeší i otázky vnějšího světa, rozvojová pomoc, zahraniční politika, ekonomika, sociální otázky. A migrace je pouze jedním aspektem. Myslíme si, že to aspekt velmi důležitý, ale měli bychom být realističtí. Je to pouze jeden z aspektů. A pouze zde, a to je také součást mého mota, tam, kde je možné dosáhnout přidané hodnoty, tak je třeba se do toho pustit. Ale nebudeme schopni z migračního hlediska eh, změnit zbytek světa. Musíme být realističtí a to je skutečně klíčové. A i tak si vykládám jednotlivé poznámky eh, nového předsedy nové komise, pokud jde o úlohu EASA a externí dimenze, tedy nesnažit se o změnu Afriky a stát se podporno, podporným úřadem pro Afriku. Je třeba, abychom měli skutečně specificky zaměřené projekty pro vytváření kapacit, pro budování kapacit. A nevím, zda Libie v současnosti je nejsnažším půdou pro něco takového, ale pokud máte na mysli Tunisko, Jordánsko, Maroko, tak tam určitě eh, můžeme působit eh, pozitivně, abychom eh, podpořili naše úkoly. Sekundární pohyby. Žadatelé o azyl nebo migranti se přesouvají z jedné země do druhé. My tomu říkáme výběr azylového cíle nebo asylum shopping, to slovo se příliš nepoužívá, ale je to jeden aspekt problému. V dublinském nařízení již před dlouhou dobou se snažíme redukovat počet eh, příležitostí pro takový asylum shopping. A to je také možná jedno ze zkreslení. Důvod pro to, že osoby, migranti se přesouvají do určitého státu, jsou četné. Může to být jazyk, může, můžou to být dějiny, může, může to být rodina, legální komunity a zabýváme se například Ukrajinou. Ukrajina má celou řadu ve všech členských státech téměř, tedy legálně usazených eh, společenství, lidé, kteří mají práci a kteří prostě se vystěhovali tak jako řada z nás v minulosti. A když nastane násilná situace, jako nyní na Ukrajině, tak to vyvolává přesun do míst, kde mají rodinu, kde mají kontakty o které něco vědí. A proč se lidé přesouvají do určité země, to nemá jednoduché řešení. My to stále více analyzujeme a věřím, že v blízké budoucnosti budeme schopni vám poskytnout eh, analýzu a budeme schopni se zapojit do této diskuse na základě fakt a konkrétních údajů. Samozřejmě je tu řada politických otázek, která z toho pramení, ale mohu vám minimálně slíbit, že uděláme maximum, abychom vám poskytli tyto informace. A to je tak na vztahy s, s zeměmi se společnými hranicemi. Tady nastává odlišná realita, neříkám zkreslení. Pokud eh, migranti přicházejí přímo z určitého místa eh, mimo EU do EU, musí přejít hranici a eh, máme hraniční členské státy, máme ne- mezinárodní letiště a většina z nich přechází přes to pozemní hranicí nebo námořní hranicí. A ty, ty země, které jsou na hranicích EU, mají větší e, příležitost, že se tam dostaví migranti. Ale neměl bychom podceňovat vysoký počet žadatelů o azyl, kteří přicházejí legálními, legální cestou. Mají výzum, studovali a například e, irácký student z oblasti, kde působí eh, tzv. islámský stát, tak eh, ten může požádat o azyl. Není eh, tedy pravdivý obraz, že v každý žadatel o azyl v číslech, které jsem uvedl pro letošní rok v posledních týdnech či měsících přišel přes hranic, mohl se dostavit zcela jinak. Mohl přejít hranici, ale mohl přejít zcela legálně a to je dobré mít toto také na paměti. Vzhledem k tomu, že působím v Itálii, podporný plán pro Itálii eh, Cílem tohoto podporného plánu je cílená akce pro zlepšení oblastí azylového, azyl, azylové procedury v eh, Itálii informace o zemi původu, mechanismus eh, dublinského nařízení, statistická data. Itálie je eh, kvazi federálním státem a má velmi odlišné tradice pro zpracování informací a podporujeme Itálii, aby zdokonalila své statistické systémy a to z dobrých důvodů ten plán, ten současný končí na konci letošního roku a v současnosti jednáme. Kolega je právě v Římě. Jednáme o prodloužení a o upraveném plánu pro příští rok. A současně vzhledem situaci ve Středomoří se zabýváme zvláštním programem, abychom zjistili, co je možné udělat a podpořit Itálii, pokud jde o vysoké počty um, migrantů ve Středomoří v současnosti. Realizace azylového balíčku je vyhla, prohlašováno všude, že je důležité konsolidovat to, co máme a realizovat to podle eh, dohod, ke kterým jsme dospěli. To je důraz eh, naší práce pro letošní rok a příští rok minimálně. Aniž bychom eh, ztratili ze zřetele to, že migrace se je oblast, která se rychle rozvíjí a je to oblast dynamická, tak dnešní řešení nejsou vždy řešeními pro zítřek, takže sledujeme možnosti zdokonalit realizaci. A implementace nastává v řadě oblastí. E, výcvik je důležitá součást všechny členské státy musí eh, zaškolit své pracovníky, pokud jde o nový azylový balíček a novou legislativu. A tam je evidentní přidaná hodnota, tedy mít jeden eh, systém výcviku než oproti 28 odlišným jednotlivým eh, systémům výcviku. Pokud jde o projekty s Maltou a Itálií týkající se obchodování zprostředkování pohybu osob ve Středomoří. Ten projekt je v současnosti eh, koncipován na řešení samotného jevu a ne na individuální případy. To je výslovná volba. My se snažíme eh, generovat informace a to se zatím nestalo. Chceme mít jistotu, že každý, kdo je na určité lodi, a je to zcela praktické, byl tak či onak v kontaktu s organizací, protože není to není možné takovou loď vypravit bez určité organizace. Takže někdo to zprostředkovává a někdo to organizuje, takovou plavbu. A využití těchto informací abstrahovaných, anonymních, a neosobních. U těch, kteří požadují azyl a kteří byli ve stejné lodi, můžeme srovnat informace a zjistit, jak funguje systém zprostředkování. Víme o tom určité věci, ale jsou to věci, které se vážou na konkrétní situaci a nyní se snažíme získat skutečný náhled na celek. Několik konkrétních otázek. Komise již zodpověděla otázku na Frontex, než jsem promluvil, takže k tomu se nemusím vracet přítomnost EASA v operacích Frontexu. To je velmi vážná věc a je to vysokou prioritou jak EASA, tak Frontexu. My spolupracujeme úzce, zahájili jsme tuto spolupráci loni a také eh, se podělíme na výcviku pracovníků ostraje hranic a ti pracovníci ostraněc, musí, kteří působí ve Frontexu, musí mít eh, příslušné znalosti a příslušné, příslušný výcvik. A tím se také zabýváme. Otázka zranitelnosti obecně. Spolu s komisí máme eh, program týkající se aspektu zranitelnosti. Když se podíváte na náš pracovní program, tak v tom budeme pokračovat příští noci. Zvláštní důraz na zranitelné skupiny z hlediska eh, pohlaví a dalších genderových otázek. Je to široká oblast, musíme si stanovit priority, ale poznamenali jsme si eh, vaše poznámky. A určitě to bereme v úvahu. přemístování, relokace. Tam jsme si vědomi úlohy EASA u relokace a také jsme si vědomi politických realit. Tak jsem byl vděčný za to, že bylo zdůrazněno slovo dobrovolný. To je jediná cesta, a my jsme aktivní, aktivními účastníky relokačního fora a budeme pokračovat ve sledování a hledání nástrojů, které mohou situaci zlepšit. A v neposlední řadě řada z vás hovořila o rozpočtu a, a zdrojích. Jsem za to velmi vděčný, nebudu opakovat, co jsem řekl na začátku, ale máte úplnou pravdu. Očekávání jsou veliká a zdroje jsou omezené. A to má určitý dopad. Děkuji vám mnohokrát a omlouvám se, pokud jsem nezodpověděl na úplně všechno, jsem k tomu plně připraven. Děkujeme, Roberte. A pokud jste na nějakou otázku neodpověděl, tak je to proto, že jsem vás přerušil já, protože jsem viděl z vašich poznámek, že jste si eh, poznamenal všechny poslance, kteří eh, se na něco ptali, jenže bohužel máme velké spoždění. Vy jste se eh, samozřejmě snažil na, odpovědět na všechno. Těším se na vaše priority pro rok 2015. Rád bych připomněl poslancům to, že máte operativní funkci, je to podobné jako Frontex, ale zároveň eh, se s vaším úřadem eh, pojí velká očekávání. Eh, jde o to, aby tedy jste pokrývali celou řadu věcí, to znamená správné rozhodování o azylu a nesmí vás v tom brzdit omezené zdroje. To znamená, že na to se musíme zaměřit a v tuto chvíli to přesahuje vaše eh, praktické finanční možnosti a já si tady myslím, že eh, v rámci koordinátorů předložíme eh, příslušný návrh, ne pouze k individuálním otázkám, které se objeví v průběhu roku 2015, ale také k dalším věcem a budeme to tedy řešit. Určitě k nám ještě přijdete a budete hovořit o prioritách na rok 2015. Eh, budete tu i příští rok, protože, jak vidíte, výbor Libe má na spolupráci s vámi velký zájem. Děkuji vám tedy za dnešek, děkuji vám za to, že jste nám poskytl tak detailní odpovědi na naše otázky. Děkuji. Um, děkuji kolegové, děkuji vám za trpělivost a tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu a to je prezentace Pětra Rusa z Evropského účetního dvora. V červnu roku 2010 náš výbor požádal Evropský účetní dvůr pro kompletní a podrobný audit eh, a vývoje šengenského informačního systému druhé generace. Konkrétně šlo o výsledky a fungování tohoto projektu. Evropský účetní dvůr eh, výsledky auditu nedávno zveřejnil, dostali jste ho k dispozici. Výbor eh, KONT eh, o tom včera diskutoval a paní Holmajer připravila pro náš výbor pracovní dokument, který máte k dispozici. Já v tuto chvíli prosím pana Ruso, člena Evropského účetního dvora, aby aby tuto zprávu výboru představil. Eh, paní Holmajer, chcete se nyní chopit slova? Dobře. A kromě toho eh, následně dostane slovo i pan Coelho, který je bývalým zpravodajem o šengenském informačním systému nebo v oblasti šengenského informačního systému. Nejprve dostane slovo pan Rusu, aby nám představil zprávu. Pane Ruso, nejprve tedy představte zprávu. Já se omlouvám, že máme spoždění. Děkuji vám za trpělivost. <clears throat> Monsieur le président, mesdames messieurs les membres du comité libéral. Pane předsedo, vážení členové výboru, dámy a pánové. Evropský účetní dvůr zveřejnil 19. května zvláštní zprávu o ponaučení e, z vývoje Evropské komise z informačního systému Schengen druhé generace, nazývaný také SIS-2. To informační systém SIS je používán od roku 1995 policejními orgány, celními orgány, pohraničními orgány, vizový, vizovou zprávou v celém šengenském prostoru. Obsahuje informace, které se týkají identifikace osob, které jsou potenciálně zapojeny do vážných trestných činů, případně které nemají povolení k pobytu či tranzitu v Evropské unii. Také obsahuje identifikaci osob zmizelých a předmětů ztracených či odcizených. V roce 2001 Rada rozhodla o náhradě tohoto systému systémem SIS dvě nové generace a jeho vývoj byl svěřen Evropské komisi. Hlavní důvod vývoje SISu 2 byl umožnit novým členským státům, aby se připojili k tomuto systému. Také se předpokládá, že, ze systém, že systém SIS 2 bude využívat nejnovější technologie a nové funkce. Učitní dvůr zkoumal, proč nebyl systém SIS 2 dodán včas a proč nebyl, nebyl dodržen také příslušný rozpočet. Určitý dvor také zkoumal, eh, zda došlo k tomu, že se Evropská komise ponaučila z zřízení projektu a zda došlo k realizaci těchto ponaučení. Je třeba také říci, že Účetní dvůr neprovedl audit informačního systému, který by ověřil kvalitu informačního systému SIS-2. Komise dodala centrální systém s, se spožděním o více než 6 let oproti původnímu termínu za náklady 8 x vyšší, než byly původní odhady. Analýzy účetního dvora kromě toho zjistily, že kontext řízení je velmi citlivý, což umož, eh, omezilo eh, možnosti Evropské komise řešit operativní otázky a také slabiny, které ovlivnily řízení projektu. Zejména v první fázi až do roku 2009. Mimo jiné, původní lhuty stanovené pro projekt byly nerealistické a řízení rozvoje SISu 2 trpěli nedostatečným obsazením týmu pro tento projekt v komisi. Specifikace systému se vyvíjely během trvání projektu, aby reagovaly na potřeby uživatelů a nebyly dostatečně stabilní do roku 2010. A při přechodu do konečné fáze projektu. Tady je třeba poznamenat, že systém, který dnes funguje, je vybaven kapacitou mnohem vyšší než ta, která byla plánována v roce 2001. SIS-2 se skládá z centrálního systému, který byl vyvinut komisí a národních systémů vyvinutých eh, účastnickými státy v šengenském prostoru. Původní odhady nákladů centrálního systému pro rozpočet EU, což bylo realizováno indikativně, byly do značné míry podcenily rozsah původní investice. Náklady představovaly 500 milionů euro, 189 milionů u centrálního systému a odhadované náklady více než 330 milionů euro u národních systémů. Podobně hlavní výhoda, která byla předpokládána, ztratila ze zajímavosti díky rozšíření CISu 1 na nové členské státy v roce 2007. Přes tento vývoj nákladů a e, přínosu komise nepřistoupila e, k hlubší revizi analýzy výnosnosti tohoto projektu. Nicméně komise vyčerpala určitá ponaučení z těchto zkušeností u první fáze projektu. Změnil se tedy přístup u konečné fáze, která byla zdána v roce 2010 a SIS-2 byl tedy dodán v dubnu 2013. Kromě toho některá ponaučení ze SISu 2 byla využita pro přípravu dalších velkých projektů v oblasti informatiky, jako je projekt Inteligentní hranice. Účetní dvůr, jak je zvykem, formuloval na základě svých zjištění několik doporučení, Eh, týkající se řízení a vývoje velkých informačních systémů pro komisi. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za vaši pozornost a jsem vám plně k dispozici, abych zareagoval na vaše otázky. Thank you very much. Děkuji. Zajímalo by mě, jestli tady je Monika eh, Prosím, dávejte pozor, nepovídejte. Chcete se k tomu vyjádřit nyní, nebo... Nebo si chcete mluvit jako první? Pan Coelho je bývalý zpravodaj pro šengenský e, informační systém. Paní Holmajer si povídá, to je současná zpravodajka, takže paní Coelho má slovo. E, Rád bych ještě jednou poděkoval účetnímu dvoru, protože si myslím, že odvedli skvělou práci, je to velmi dobrá zpráva. A že dobře zdůrazňuje problémy, které jim jsme jako Evropská unie čelili, pokud jde o SIS 2. Eh, hovoří se tu o velkém spoždění a o velkém velké, velk, eh, vysokých částkách, které na to byly investovány. Rád bych tedy eh, přednesl tři komentáře, co bychom děl, měli dělat, co bychom naopak dělat neměli a co tedy můžeme získat po tomto procesu. Za prvé, co máme dělat, co bychom měli udělat. Já si myslím, že je správné, když řekneme, že Evropský parlament měl pravdu. Eh, my jsme tedy kritizovali Evropskou komisi za řízení SIS 2 a požádali jsme Evropský účetní dvůr, aby provedl tento audit a závěr eh, je takový, že se ukázalo eh, a potvrdilo, že Evropský parlament měl pravdu. Za druhé, měli bychom se poučit z chyb. Měli bychom být velmi opatrní, tak abychom neopakovali stejné chyby zas a znova. Doufám, že Evropská komise se z toho poučila že tedy zjistila, co bylo na řízení SIS 2 špatně, co nefungovalo. A na závěr si myslím, že do budoucna bychom měli lépe e, vybírat podniky, se kterými uzavíráme smlouvy. Myslím si, že tady e, ten první kontrakt nebyl uzavřen na základě dobrého posouzení a v takovýchto projektech bychom eh, tedy měli být velmi opatrní, měli bychom spolupracovat se všemi. Eh, to znamená, že eh, na, nejprve Evropská komise nespolupracovala se členskými státy a až nyní, až poté, co jsme tady vytvořili ten program, když tedy členské státy začaly spolupracovat, začaly na tom pracovat, tak Eh, najednou tady finalizujeme SIS 2. A druhý komentář. Co, čemu bychom se naopak měli vyhnout? Co bychom naopak dělat neměli? Neměli bychom směšovat SIS 2 a způsob, jak komise řídí projekt. To znamená, oni špatně řídili projekt, ale SES 2 je projekt, který bychom měli stále ještě podporovat, protože SES 2 potřebujeme, tak aby naše hranice byly bezpečnější a myslím si, že ten projekt jako takový je dobrý. Za druhé, eh, účetní dvůr potvrdil, že do budoucna bychom neměli vypisovat výběrové řízení dříve, než budeme mít ovšem, dříve než ovšem padne rozhodnutí. Uh, Včera na eh, výboru KONC jsem se dozvěděl, že první výběrové řízení proběhlo tehdy, nebo bylo zahájeno eh, tehdy, než eh, Evropský parlament o tom rozhodl. To znamená, že nemá smysl na tom začít pracovat dříve, než jsou definitivní právní požadavky. Eh, je potřeba, aby všechny legislativní orgány, to znamená Komise parlamenta rady, nejprve rozhodly, co všechno systém SIS má eh, plnit. Eh, to znamená, že nejprve bychom si měli jasně definovat, co potřebujeme a čeho chceme dosáhnout. A na závěr, nemůžeme po každé, po každé každý měsíc měnit to, co by měl systém dělat. Já vím, že eh, pro Evropskou komisi někdy nebylo jednoduché uvalovat poplatky na smluvní strany, protože ty smluvní strany by na to mohly říci, že se snaží eh, eh, přizpůsobit změnám, že se snaží plnit nové požadavky, které jsou na ně kladeny každý měsíc. A na závěr, pane předsedo, ještě jednu věc co nám to celé přineslo, co jsme eh, se z toho naučili. Já si myslím, že určitě jsme se poučili v tom, co bychom už neměli eh, do budoucna dělat. A kromě toho máme projekt SIS 2, což je dobrý nástroj, jak eh, všichni uznáme v rámci policejní spolupráce a tak dále. To znamená, že máme evropský SIS, eh, bojovali jsme za to v minulosti, to znamená, že eh, všechny evropské instituce eh, tedy mohou spolupracovat a evropské instituce požadovaly audit osobních údajů v rámci SIS. Ale pokud to tedy nebyl evropský projekt, pokud to bylo řízeno z francouzské strany, tak evropští, evropské orgány, které vychova, vykonávaly dohled, tak eh, neměly takové možnosti. Nyní je to evropský projekt, hovoříme o evropských institucích, To znamená, že nyní máme agenturu, eh, strukturu s technickými možnostmi, která může systém kontrolovat. To znamená, že jsme dosáhli určitého úspěchu, byť s velkým spožděním a byť nás to stálo hodně peněz. Děkuji. Thank you, Carlos. Very comprehensive as usual. Děkuji, Carlosi, velmi podrobně. Jste hovořil jako vždycky. Eh, rád bych zopakoval eh, věc, ještě jednou to, že paní Holmajer připravila pracovní eh, dokument pro výbor kont. Ptám se Moniky, jestli se k tomu chce vyjádřit. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, rád bych, ráda bych se vyjádřila. Hleda, že by kolegyně si chtěla vzít slovo přede mnou, s tím bych neměla problém. Nejdříve já jsem tehdy, když se na mě obrátil Carlos Coelho jakožto zpravodaj, a upozornil mě na to, jak velké ty problémy jsou, tak tehdy jsme začali provádět naši analýzu a zjistili jsme celou řadu problémů, které jsme si vyrobili sami. A já bych tu analýzu účetního dvora, kde chci říct, že velice děkuji veškerým auditorům a panu Rusovi za skvělou práci, kterou odvedli, která je pro nás dobrým dobrou informaci pro to, o tom, jaké chyby se nám budoucnu, budoucnu nebudou smět stávat, kterých se nesmí budeme smět dopouštět. Ta chyba byla od samého počátku ta, že jsme neměli k dispozici dost odborníků, kteří by se dobře vyznali v takto složité záležitosti, jako je pro programování takto vysoko pro vysoce komplexního programu, který musí být mezinárodně propojitelný, zpracovatelný eh, a do kterého budou mít přístup různé typy organizací a tak dále, který ještě navíc musí plnit přísné bezpečnostní podmínky. Ani v té firmě ani v komisi prostě nebyly k dispozici odpovědající odborníci a dostatečné znalosti. Pro budoucnost to znamená, že pokud budeme dělat projekty, nějaké velké projekty v oblasti IT, nezávisle na tom, které politik se bude týkat. V takovýchto případech musíme mít nejdříve dostatek dobrého personálu, expertízu, pak je třeba, aby byly zajištěny odpovídajícím způsobem financi a dobře vypočítány. Dále je třeba eh, připravit takový časový harmonogram, aby byl splnitelný a pak je třeba zjistit, co si vlastně členské státy přejí, pokud se rozhodnou, že se zabere nějaký nový takovýto program. Takže eh, vyvodila bych z toho závěr, pro nás je to dobré, protože máme jakýsi návod pro to, jak se chovat v budoucnu a eh, ještě jedna věc, pokud se zavedeme takovéto IT systémy. A nám jde o to, aby tady nevznikaly monopolistické struktury. A na druhou stranu, když potom my vypisujeme výběrové zřízení, tak ho nesmíme vypsat diletantsky, aby se nám nestávalo, že vlastně sami sebe nutíme k tomu, že ten, koho jsme Eh, kdo dostal tu zakázku jako první, protože jsme nevypsali kompaktivní a kompatibilní a transparentní modulový systém, že v takovémto případě sami sebe se navážeme jaksi navždy na jednoho jediného poskytovatele, ať ho ji chceme či ne protože každý jiný poskytovatel, který by eh, přicházel nově, tak by musel nejdříve udělat obrovský kus práce, protože by vlastně nově přicházel k tomuto již zavedenému systému. Tedy pro nás to znajímá, že ta výběrová řízení musíme vypsat úplně jinak, než jak jsme to mu učinili v rámci SIS-1 protože vlastně každou tou novou chybou, která byla učiněna, ta firma eh, si vydělala pouze další peníze. Každá další chyba pouze vedla k tomu, že firma měla více peněz. Z toho důvodu, eh, pane předsedo, chci říci, že SIS-2 je důležitý program, který je potřebný, nutný a je správné, že se k němu přistupuje evropsky, že tedy se dělá na evropské úrovni, ale je důležité, abychom u takovéhoto typu programu již od samého počátku plánovali solidně, rozumně a aby ti, kteří to provádějí od samého počátku, dobře věděli, co dělají a proč to dělají. V opačném případě ztratíme mnoho času, mnoho peněz a také velmi omezíme a ohrozíme bezpečnost. Děkuji. Dám slova dvěma řečníkům a potom ten seznam uzavřu, protože máme bohužel málo času. Takže pan nejprve paní Kičiny, prosím. Kličí, sorry. Kníči, omlouvám se. Eh, asi jsem unavený, eh, že pletu ta jména. Omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Vím, že mé příjmení se vyslovuje obtížně, takže já s tím problém nemám. Děkuji, pane předsedo. Je to obtížné. Ještě jednou se omlouvám. Absolutamente. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také mnohokrát panu doktorovi Rusovi za představení zvláštní zprávy účetního dvora, což je zpráva o dalším rozvíjení systému SIS-2, respektive o jeho rozvoji. Ta zpráva je právem kritická, ale chci říci, že je zároveň i vyvážena. Zpráva v sobě obsahuje objektivní údaje a jasně vysvětluje důvody, proč to, proč došlo k tomu spoždění a proč se tak enormně navýšily náklady, které byly nakonec osmkrát vyšší, než se původně plánovalo. Také děkuji mnohokrát oběma kolegům, tedy kolegovi a kolegyni. Děkuji také paní zpravodajce z výboru KONT, která odvedla skutečně vynikající práci a dospěla k závěrům, které jsou velice cené a vysoce zajímavé. Zpráva účetního dvora ještě jednou jak si schrnula tu obtížnou cestu, která vedla k vytvoření SIS-2, eh, detailně popisuje, jaké konkrétní okolnosti vedly k tomu spoždění a k navýšení nákladu. Eh, nejdříve došla chyba při zadávání těch smluv. Neboť tehdy nebyl vybrán nejlevnější poskytovatel, nejlevnější nabídka. Pak docházelo k dalším chybám a obtížím, eh, které se týkaly uplatňování toho systému ale musím říci, že navzdory všem těžkostem nesmíme nyní pochybovat o tom, že máme k dispozici efektivní systém pro justiční a policejní orgány a také pro celní orgány v šengenském prostoru, který bude sloužit ochraně hranic. A to je něco pozitivního. Je tedy nyní konečně v dubnu 2013 ten systém byl uveden v provoz a také je dobré, že komise se poučila ze zkušeností, které získala v souvislosti se zavádění SISu 2 a také byl, dobré je, že byl vylepšen mechanismus pro zadávání zakázek v oblasti IT. Zde je ovšem důležité, aby veškeré podmínky a kritéria projektu byly stanoveny před nastartováním projektu. Skutečně konečné podobě. A ještě poznámka, co zde řekl účetní dvůr s ohledem na SIS 2, eh, jistě představuje dodatečnou přidanou hodnotu, zejména s ohledem na budoucnost. Pokud by se nám podařilo, nebo pokud budeme chtít přimět veškeré evropské instituce, aby pracovaly efektivně, aby dobře využívali veřejných prostředků. Děkuji, Janí Cornelia, děkuji, Claude. Upřímně řečeno, takový podobný velký projekt, kdybychom ho měli v rámci města, jako je Drážďany, což je mé domovské město. Respektive takovýto projekt jsme tam měli, byl to stejný proměn, byl tam odhad nákladů, který se vypracoval předem, který byl naprosto nevhodný a výsledek byl, že celková výše nákladů byla šestkrát vyšší, ne tedy osmkrát vyšší, to je skutečně vrchol, ale šestkrát vyšší a vyvodil se z toho závěr, že ti, kteří tehdy naplánovali um, ty výdaje, prostě byli propuštěni. A já musím říci, že je to podle mne v pořádku. A já děkuji eh, účetnímu dvoru za jeho kritickou zprávu jménem své frakce. A pokud tato zpráva jasně ukazuje, jak diletant, jaký diletantismus tam panoval v rámci připravování takovéhoto velkého projektu, tak eh, Eh, skutečně mm, tady musím nadnést jednu věc. Já se ptám, jak vypracovávali ty náklady, jak dělali ten odhad, to se to se pár lidí sesedlo ke stolu a eh, říkali si, jak bychom to, to tak představovali a něco hodili na papír, nebo jak to probíhalo. Já si myslím, že toto není kavalírský přečin čemu tady došlo. Jedná se o skutečně velký projekt, nebylo to nic malého a nakonec tento projekt stál osmkrát více peněz. To je, myslím, skandál. A proto bych se ráda zeptala zástupce účetního dvora na dvě věci. Vy jste vyslovili doporučení a my jsme tady také tady vyslechli, jak se poučila komise. A já bych se vás zeptala, jaké doporučení z vašeho pohledu je nejdůležitější, jaké doporučení by se dal komisi, ale samozřejmě také všem, kterých se to týká. Takže o to bych poprosila a dále eh, myslíte si, že ta ponaučení, která eh, získala komise, že skutečně jsou hodná, že to stačí, nebo tam ještě vidíte nějaký deficit? Děkuji, Cornelie. Nyní promluví komise velmi stručně a potom tento bod uzavřeme. Uh, yes, thank you very much. Ano. Děkuji. Dovolte, abych nejprve jménem komise, komise poděkoval panu Rusovi a celému účetnímu dvoru, dvoru za skvělou zprávu a paní Holmajer za pracovní dokument, který byl velmi užitečný. Chápu, že tady nechcete poslouchat velmi eh, podrobnou zprávu komise, ale musím říci, že jsme k tomu již hodně věcí sepsali. Eh, ty dokumenty eh, jsou všem k dispozici. Rád bych, pokud mohu, zdůraznil několik bodů. Za prvé, v minulosti se některé věci nepodařily, nepovedly. Eh, komise přijímá všech osm doporučení ze zprávy Evropského účetního dvora. Zároveň jsme ale zmínili při mnoha příležitostech, že se domníváme, že ta analýza není kompletní. Především úloha rady byla v celém projektu nedostatečná, nedostatečně ohodnocená. Jedinečné souvislosti, ve kterých vznikal tento projekt, také musíme vzít v potaz. Rada tedy přijala rozhodnutí, že se vytvoří tento nástroj. Tehdy to byl mezivládní projekt. Tehdy eh, do toho nebyla zapojena komise ani parlament. Celá řada eh, požadavků, které nakonec byly do toho projektu zařazeny, nebyly eh, koncipovány projektu od začátku. Eh, my jsme se snažili ten projekt přizpůsobit novým členům šengenského eh, prostoru, to znamená, že se do projektu přidávaly nové požadavky, museli se měnit technické eh, specifikace, neustále se objevovaly nové podmínky a to samozřejmě mělo dopad i na cenu a harmonogram samozřejmě, že když řekneme, že to stálo osmkrát víc, eh, než se původně myslelo, eh, že je to velký skandál, eh, tak si musíme uvědomit, že za to nemůže jen komise. Komise by se z toho měla poučit, to je pravda, měli bychom se ale zároveň podívat na genezi toho projektu na to, jak to vzniklo. Některé poznámky se týkaly nedostatku transparentnosti v komisi. Já bohužel nemám čas na to, abych šel do detailů, ale v, našich písemných eh, dokumentech eh, se můžete dočíst, že tato domněnka vychází z nedorozumění. My jsme tedy eh, několikrát hovořili o výběrovém řízení, slyšel jsem tady tvrzení, která nemohu eh, přijmout, která nemohu akceptovat. Komise se snažila dodržovat eh, pravidla v důsledku eh, finančního nebo v souladu s finančním nařízením. To znamená, že se domníváme, že není důvod, proč to takto hodnotit. A na závěr, pane předsedo, mi dovolte určitý výhled do budoucna tuto chvíli máme systém SIS-2, který je velmi výkonný. Systém začal fungovat před devíti měsíci a e, v tuto chvíli evidujeme 1,3 miliardy e, přístupů systému ze strany členských států a jejich úřadů. 86, e, bylo tu 86 tisíc schod to znamená, že systém SIS-2 je velmi eh, účinný například při identifikaci eh, cestovních toků eh, podezřelých osob. To znamená, že nám to pomáhá v naší práci, ten systém funguje, bude nám pomáhat i do budoucna. Další aspekt, který se týká budoucnosti, jsou samozřejmě ty zkušenosti, které jsme nazbírali, eh, pokud jde o inteligentní hranice například, mohu tedy potvrdit, že nebudeme zahajovat výběrové řízení dříve, než bude eh, platit Eh, veškerá legislativa, která se toho týká. V tomto smyslu jsme se poučili. Pokud jde o přípravu inteligentních hranic, tak je to eh, takzvaný inkluzivní proces, do kterého je zahrnutá komise i parlament stejným dílem. Eh, to znamená, že v tomto smyslu jsme se z minulosti poučili a jsme přesvědčeni o tom, že tato zpráva nám pomůže v tom, abychom mm, představovali lepší pravidla v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. A nyní velmi stručně eh, pan Russo na závěr, tak abychom ten bod mohli ukončit. Eh, velmi stručně, protože nevím, co dodat k tomu, co jsme až dosud uvedli. Jsem velmi spokojen z toho, co uznávají snad všichni, tedy vyčerpávající charakter a vyváženost práce účetního dvora. A to se týká mnohem více našich auditorů než eh, mě. Velmi stručně bych se vrátil k otázce paní poslankyně, jaké je tedy nejdůležitější doporučení účetního dvora. A nejdůležitější doporučení je to druhé doporučení komise by měla zahrnout všechny velké eh, projekty v oblasti informačních technologií do struktury eh, kontroly a řízení. A v tomto konkrétním případě tedy to doporučení se zdá, že je naprosto samozřejmě a další kroky k této zprávě zatím účetní dvůr se drží tedy auditu a komise také podnikla kroky a přijala sdělení v tomto smyslu a uvidíme, zda do budoucnosti také bude tedy follow-up v určité podobě a potom požádáme Evropský parlament o zprávu. Děkuji, pane Ruso, děkuji za vaši přítomnost a omlouvám se, že jsme to tak museli uspěchat. Děkuji vám. Kolegové, máme určité spoždění. A další bod probereme rychle. Bod 6. Prezentace právní služby. Je to prezentace týkající se předběžné opatření Vrchního soudu Irska. Kolegové, kteří se to zajímají, to budou znát. Já se zmíním jenom o tom, jde o rozhodnutí Irského vrchního soudu, ale jde o rozhodnutí komise, pokud jde o převod osobních údajů podle eh, americké právní normy Safe Harbor. A zda jde tedy o právněné řízení týkající se převodu informací a osobních dat. Je to velmi složité rozhodnutí a relevantní výbor jury, který tedy řeší tyto otázky související se soudním řízením, bude o tom jednat zítra. Proběhne to in kamera. K tomu se vyjádřím okamžitě. Pokud je o výbor Libe, je naprosto zásadní, a tady hovořím, obracím se na nové členy výboru, kteří možná neznají eh, normu Safe Harbor, je tedy klíčové, aby výbor Libe měl podrobný, podobné stanovisko k tomuto případu a také k eh, Safe Harbor obecně. V neposlední řadě proto, že kandidát na komisaře Ansip a komisař Ettinger předstoupí před náš výbor. A skutečně bych uvítal plnohodnotnou diskusi po tedy vyjádření právní služby a v souvislosti s vyjádřením výboru Jury. Avšak taková diskuse bude probíhat in camera, protože probíhá soudní řízení a dokument, který jsme rozeslali poslancům bude navrácen sekretariátu. Takže toto jednání proběhne skutečně za zavřenými dveřmi. Dokumenty budou rozdány poslancům. Není dám slovo panu Murerovi. Má někdo technickou? Sofie, máte technickou poznámku? Ano, děkuji, pane předsedo. Za prvé, Myslím, že škoda, že začínáme tak pozdě. Velmi se o to zajímá, ale budu muset odejít, protože předsedám jinému jednání za čtvrt hodiny. Pokud jde o tu část, která se týká jednání za zavřenými dveřmi, zjistila jsem, že tato jednání se nenahrávají. Není možné ověřit, zda e, žádost o jednání in camera byla opráčné. Požaduji, aby jednání pokud je uděleno jednání in camera, aby to bylo nahráno jako jiná zasedání a někdo, pokud někdo pochybní toto rozhodnutí, bude možné ověřit, zda to bylo oprávněné či nikoli. Sofie, než odpovím, máte ještě jiné otázky, nebo je to všechno? Kolegové, máte další otázky týkající se jednání in camera? Cornelie, Immer bin ich dagegen. Jako vždy jsem proti a vůbec nechápu, že bychom něco takového potřebovali. Nikdo mi nic nevysvětlil, proč by to mělo být. A já jsem naprosto nespokojená s tím, že vždy tady přijde něco nového, bez odůvodnění. Já trvám na tom, abychom alespoň předem tady dostali informaci o tom, co se plánuje, abychom si to mohli rozmyslet. Děkuji, Kornelie. Takže eh, tuto věc beru nesmírně vážně a dokonce